Dobře, takže bychom měli začít. Jsou tady nějaké problémy s dopravou, takže jistě dorazí další během. Ne, uh, eh, máme tady návrh pořadu jednání, budu ji považovat za uh, přijatý. Uh, dále Musíme schválit zápis z 28. listopadu 2013, který byl distribuován. Nedostali jsme žádné námitky, takže děkuji. To budu považovat za schválené. Dále bude oznámení předsedy jako obvykle, to bude přihlasování. K bodu čtyři, to je měnový dialog s Mariem Drakem, předsedou Evropské centrální banky. Pak bude následovat obvyklý formát, kdy bude prezentace pana Dragiho a bude následovat pět minut na otázku a odpovědi. Takže pokud budete se, vaše otázka potrvá pět minut, tak uh, se nedostane na, ob, na odpověď. Pokud to stihnete za minutu, tak budete moci dát i doplňovací otázku. Takže děkuji. Mm, Jsem rád, že jste mezi nás opět přišel. Mario, máte slovo. Děkuji, Sharon, paní předsedkyně, vážení poslanci. Je mi ctí, že mohu být zde ve výboru v takto rozhodující moment. V příštích týdnech do konce tohoto legislativního období um, s, um, ukáže, zda bude eurozóna schopna učinit další krok směrem k bankovní unii. Jsem si jistý, že váš výbor se hraje klíčovou roli, aby tento krok měl skutečně evropský rozměr. Je to také naposledy, co budeme podrobně jednat spolu otázky týkající se jednotné, mechanismu jednotného dohledu. Po Daniel Nui se stane předsedou dozorčí rady od prvního 1. Eh, 2014 také bude vaším hlavním kontakt, vaším hlavní kontaktní osobou v souvislosti se SISem. Co se týče ekonomického rozvoje v eurozóně, tak eh, budu podrobněji prezentovat eh, nedávná rozhodnutí vlastně měnové politiky a přípravu na eh, SSM. Vzhledem k tomu mm, od naší schůzky v září bylo potvrzeno hodnocení ECB, že Cenové tlaky jsou ve střednědobém horizontu umírněné, omezené. Ekonomické oživení v eurozóně je křehké. HDP stouplo za poslední dvě čtvrtí od června do září o 0,1 eh, čtvrtletí, pak 0,3 v druhém čtvrtletí letošního roku. Vývoj v vlasti důvěry ukazuje mírný růst také v posledním čtvrtletí. Současně ale zůstává vysoká nezaměstnanost. <coughs> Nutné eh, úpravy eh, rozvahy i nadále ovlivňují závažně ekonomickou aktivitu. Když se díváme dále dopředu, tak očekáváme, že bude pokračovat oživení slabým tempem. Díky zlepšení, určitému zlepšení domácí poptávky s podporou naší měnové politiky. Aktivity v eurozóně by měly mm, dále mm, mít prospěch z postupného zvyšování poptávky po exportu. <coughs> Zlepšování podmínek na finančním trhu se vyznačují eh, klesající nejistotou a pokrok fiskální konsolidace posílil důvěru trhu v odolnost eurozóny. Což by mělo také pozitivně ovlivnit oživo, oživení. <coughs> Nicméně rizika zůstávají souvisí především s nejistým vývojem globální ekonomiky a finančních trhů. Vyšší ceny komodit, slabší domácí poptávka, structural reforms in euro area countries. Nedostatečné strukturální reformy by také mohly negativně ovlivnit ekonomické podmínky. Inflace rostla z 9% podle čerstvých odhadů Eurostatu. In October to 0.7. Po nečekaně velkém poklesu listopadu 0,7%. Cenové tlaky zůstávají omezené ve střednodobém horizontu. Možná bude období nízké inflace a pak bude pokračovat Eh, vývoj směrem k inflaci mm, blížící se 2%. To odráží mírné oživení a inflační očekávání v střednodobém až dlouhodobém horizontu jsou v souladu i nadále v souladu s cenovou stabilitou. Měnová dynamika zůstávají omezená. Roční nárůst půjček soukromého soukromnému sektoru se stabilizovala na negativní výši. Úvěrová dynamika je nadále odráží v současnou fázi cyklu, ekonomického cyklu, kreditní riziko a přizpůsobování finančních, rozvah finančního i nefinančního sektoru. Na základě tohoto hodnocení ekonomického výhledu chci podrobněji vysvětlit eh, poslední, naše poslední měnová rozhodnutí. V červenci jsme vysvětlili doporučení týkající se měnové politiky. Um, uvedli jsme, že očekáváme, že hlavní úrokové sazby zůstanou na nízké nebo nižší úrovni po delší dobu to bylo podmíněno celkovou vým výhledem omezený ne inflace až do střednědobého horizontu. Jak jsem právě vysvětlil, my jsme v listopadu rozhodli, že snížíme hlavní úrokové sazby ECB úrokové sazby na refinanční operace nižší o 25 bodů na 0,25 a úroková sazba 25 na 0,75 Vklady, sazba na vklady zůstává 0 nezměněna. Naše eh, hlavní doporučení stále zůstávají v platnosti. My očekáváme, že hlavní úrokové sazby ECB zůstanou na stejné nebo nižší úrovni v delší časové období. Měnová politika tak zůstane mm, tak, taková po dobu, jak bude, tak dlouho, jak bude nutné. Eh, úrokové sazby vždy nestačí na zachování cenové stability Tady mám na mysli celou stabilitu obou, oběma směry. V této krizi snižování úrokových sazeb se pomaleji přenášelo a nerovným způsobem projevovalo v zemích eurozóny vzhledem k fragmentaci finančních trhů. Na řešení tohoto problému jsme přijali řadu nestandardních opatření. Účelem bylo a je eh, více efektivní eh, přenos, škr, snížení sazeb, aby se to dostalo do firem a domácností v eurozóně. To byl také účel našeho rozhodnutí z listopadu pokračovat v refinančních operacích eh, alespoň do července 2015. Tím jsme pomohli zmírnit obavy o financování na straně bank, které stále váhají s půjčkami firmám a domácnostem. Před dvěma lety jsme poskytovali podporu bankám v eurozóně dvěmi eh, refinančními, dlouhodobými refinančními operacemi s splatnostní tři roky. Jak se situace bank výrazně zlepšila od té doby? tak banky nyní se rozhodly splatit čtyř, letos 40 eh, <coughs> zůstatku. Eh, nadmě, nadměrná eh, likvidita na peněžních trzích postupně klesá. My sledujeme potenciální dopad tohoto vývoje na měnovou politiku a jsme připraveni zvažovat použití všech dostupných nástrojů jako obvykle trvá nějakou dobu, než naše politická rozhodnutí začnou fungovat na finančních trzích a ovlivňovat ekonomiku. Listopadové rozhodnutí mm, a prodloužení elementů ve finančních operací začínají eh, se v ekonomice postupně prosazovat. Finanční trhy se zavázali, že budou mm, postup, přistupovat stříčně. Ehm, úrokové sazby, mm, sazby na peněžních trzích klesají. Na druhé straně jsme si plně vědomi toho eh, rizika, že, eh, které znamená eh, delší časové období nízké inflace. Ehm, konsistentně s těmito doporučením připraveni mm, jednat, pokud to bude nutné, jak už jsem uvedl na nedávné tiskové konferenci. V současné době nevidíme známky nerovnováhy související s nízkými úrokovými sazbami. Jsme svědky mm, stále velice mírného trendu v měnovém vývoji a v, v vývoji v úvěru, v vlastně úvěru. Pokud by do, mělo dojít k nerovnováhám, tak toto by byla možnost, kde makroprudenční orgány by musely zasáhnout tržně specifickými instrumenty. Lokální rizika musí řešit lokální instrumenty. Proto dozorčí orgány, včetně SSM, nyní mají Mm, nástroje pro mikro a makroprudenční řízení a budou použity, pokud to bude nutné. Nyní vás chci informovat na posledním vývoji eh, v zřizování SSM, které probíhají. Naše e přípravy mají zajistit, aby ECB mohla převzít dozorčí úlohu v listopadu 2014. Zajistíme, že měnová, mandát měnové politiky ECB zaměřený na cenovou stabilitu nebude ovlivněn rozhodnutími souvisejícími s bankovním dohledem. Interní pravidla jsou hm, rozvíjena pro oddělení měnové politiky a dozorčí funkce dohledu. Rozhodovací orgány budou odděleny. Eh, my vytvoříme organizační strukturu, kde informační toky mezi těmito dvěma funkcemi budou omozené jenom na základě principu need to know. Avšak zabráníme duplic, zbytečným duplicitám strukturu, které se neúčastní rozhodovacích procesů. To je efektivní z hlediska nákladů. Co se týče najímání pracovníků, tak proces pro střední a vyšší management probíhá. Další najímání zaměstnanců začne Důležitým eh, prvkem našich příprav je komplexní hodnocení, které obsahuje hodnocení rizika, dohodového rizika a zátěžové texty ve spolupráci s Evropským bankovním orgánem. Takto se zvýší transparentnost zvýšením dostupných, eh, kvality dostupných informací. Usnadní se tak eh, mm, náprava sektoru mocí opravných opatření a mm, zajistíme, ujistíme všechny aktéry o tom, že banky jsou v podstatě zdravé. Doběh, eh, proběhne to krátce před tím, než ECB převezme dohledovou odpovědnost. ECB Mm, svolala řadu schůzek ve Frankfurtu s bankami, které projdou tím komplexním hodnocením. Tyto schůzky byly pozitivně přijaty a e, přinesly dobrou příležitost k první výměně názorů, získání feedbacku naše, naší komunikace a možnosti reagovat na otázky. Také jsme vysvětlili, že vítáme rychlé reakce bank na posílení rozvahy, včetně um, zadržování zisků a um, emise uh, equity. Další uh, hodnocení probíhá. Výběr portfolia aktiv, který byl předmětem revize, byl zahájen v listopadu na základě uh, konkrétních dat. Dále oznámíme klíčové parametry zátěžových textů společně s Evropským bankovním orgánem na začátku příštího roku. V tomto kontextu chci vysvětlit eh, zase přístup k eh, státním obligacím. A revize aktiv je eh, důležitým krokem, kde budeme aplikovat stávající regulační rámec. Není na nás, abychom tento rámec měnili. je globální diskuse a bazilejský výbor je správné fórum na to. V této souvislosti samozřejmě zdůrazňujeme, že um, široká škála aktiv, eh, včetně státních dluhopisů, bude předmětem té revize. Abychom zajistili kredibilitu a důkladnost toho hodnocení, tak backstops by měly být jasně specifikovány a měly by platit co nejdříve. Dále pořadí by mělo být především soukromé zdroje, pak národní veřejné backstops a poslední řadě evropské nástroje. E, nyní k, od dohledu k e, řešením, k problému nebo rezoluci. Jistě máte um, závěry rady k, um, k řešení problému bank. Je to důležitý krok k dokončování bankovní unie. Avšak pro kredibilitu bank v Unii musí být udělat i další krok. SSM potřebuje jednotný mechanismus e, rezoluce jako svůj protějšek. Odpovědnost za dohled a za rezoluci, no, řešení problémů musí být Eh, spojeny na evropské nebo sladěny na evropské úrovni. Proto eh, rada by měla rychle zřídit jednotný mechanismus pro rezoluci, kde jsou zásadní tři prvky. Jednotný systém, jednotný orgán, jednotný fond. Neměli bychom vytvářet jednotný mechanismus rezoluce, který je jednotný pouze v názvu. Tady e, mě znepokojuje to, že rozhodování možná bude příliš složité a finanční podmínky nebudou adekvátní. Já věřím, že Evropský parlament společně s radou dokáže vytvořit skutečnou bankovní unii. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Thank you. Thank you. Thank you very much. I, I think the parliament... Děkuji. Myslím si, že Parlament jistě do velké míry sdílí váš názor na SRM, stejně jako na celou řadu dalších záležitostí. A nyní se podíváme na otázky za EPP. Jako první hovoří Pablo. Jste, seš první na mém seznamu? Děkuji, já jsem si nemyslela, že budu jako první. Dvě otázky, eh, které se eh, týkají dvou odlišných eh, témat. Dvě otázky, takže, které se týká malých středních podniků. Jste spokojen s dopadem který eh, měl přístup k úvěrům pro malé střední podniky, protože vidíme, že každý měsíc eh, v různých zemích malé střední podniky po každé a stále mají problém s přístupem k úvěrům. Četli jsme si v novinách, že zdá se, že eh, v, v bance, Evropské bance probíhají diskuze o tom, jak usnadnit právě přístup k uvěrování pro tyto podniky, podobně jako to přijala Bank of England. Takže Centrální Evropská banka se tím zabývá. A druhá otázka, která se týká toho jednotného mechanismu eh, záchrany bank eh, Strong and, and Credible, jste řekl. A ta dohoda, která zatím byla přijata, tedy minulý týden radou, tak ta není dostatečně razantní a důvěryhodná, podle mě. A pokud ano, myslíte si, že zde ECOFIN tento týden bude mít určitý manevrovací prostor a bude moci vylepšit tu dohodu? Jaká máte očekávání, pane předsedo? Děkuji. Thank you very much. This... Děkuji. Eh, ta otázka k malým a středním podnikům je otázkou, kterou řešíme už více než rok, ale pokud jde o obě operace LTRO, které jsme spustili před dvěma lety, tak eh, jsme ošetřili ty největší nejistoty a rizika pro bankovní systém a celkovou ekonomiku v té době. Nezapomněli jsme na to, že eh, tehdy eh, tam byl velmi eh, dramatický posun pro obligace, kde bylo více než 230 milionů takových obligací a my jsme to řešili a Potom jsme byli svědky velice pomalého procesu, kdy vlastně tyto peníze si razily svou cestu ekonomikou. A teď e, tady vlastně je otázka, e, jestli to dělat e, tím systémem Funding for Lending Scheme. Tady jsou v podstatě tři části, jsou tam záruky a další věci. A tyto tři prvky byly eh, přítomné i v rámci toho původního LTRO. A v rámci LTRO jsme hm, řekli bankám, že mohou eh, úvěry, které poskytují svým úvěrům, použít jako záruky, eh, když si půjčují peníze od Evropské centrální banky. Takže určitým způsobem jsme vlastně propojili financování s používáním určitých záruk. A e, Teď je tady otázka, jestli toho můžeme udělat ještě více a my e, nad tím přemýšlíme, ale myslím si, že všichni bychom si měli uvědomovat určité e, komplikace, které vyplývají z provozu takového schématu, jako je toto v 18 různých zemích když to srovnáme s tím, když se to dělá pouze v jedné zemi. Takže tady musíme zajistit, že tyto peníze se opravdu dostanou do reálné ekonomiky a nezůstanou vyset někde v bance. Ehm, ale opravdu musíme mít na paměti, že je to velice složité a e, my samozřejmě e, v tomto smyslu budeme i dále vést naše úvahy. Druhá věc, ptáte se mě na má očekávání a já si myslím, že eh, SSM mnohem více než má očekávání potřebuje eh, svou další část. Je to velice důležité eh, pro budování bankovní unie a také pokud jde o to, jak je to vnímáno trhy, proto je velice důležité, aby vznikla dobrá dohoda k SRM na příštím ECOFINu. Děkuji. Děkuji Elisa Ferreira, sociální demokraté. Thank you very much for being... Děkuji. Jsem velice ráda, že jste opět mezi námi, budu hovořit anglicky. Děkuji vám za to, že jste přišel a děkuji vám za práci, kde se snažíte eh, tedy hájit eurozónu. A mám tři otázky. První otázka, ta se týká SRM. Jsem zpravodajkou a naprosto sdílím to, co jste tady řekl. Ovšem, eh, byla bych ráda, eh, kdybyste ještě mohl potvrdit, že SSM neskončí v nějakém dvouvrstvém přístupu k bank, eh, dvoustupňovém přístupu k bankám, protože kdyby to tak bylo, tak bychom otevírali eh, vrátka nejednotnému systému SRM. Druhá otázka se týká SM, protože když jsme začali diskutovat o SSM, tak bylo přislíbeno, že SSM povede k rekapitalizaci, k přímé rekapitalizaci bank, ale to se nestalo, protože ten systém i nadále se eh, zakládá na zárukách od eh, jednotlivých států a tím pádem se eh, nemůže oddělit soukromé dluhy od bankovnictví a zkrátka nebylo dosaženo toho, co jsme chtěli. A samozřejmě to pravděpodobně bude požadovat nový přístup k celé této problematice a má otázka se tedy týká, jakou roli má tady hrát SM. A vy tady samozřejmě budete potřebovat dobrou poptávku a investice. A potom další věc, kde nesouhlasím s rolí eh, Evropské centrální banky v trojce. Trojka byla velmi silným uh, aktérem uh, Eh, pokud jde o ty úsporné kroky a některé eh, země, které na to přistoupily, jsou nyní eh, v poslední fázi programu úprav nebo těchto kroků. A mě by zajímalo, co nyní dál. Jak jste se poučili z vaší účasti na trojice, pokud jde o ten přechodný program a jaká kondicionalita bude v tom programu v té třetí fázi, pokud k ní dojde. Děkuji. Thank you. On the first question, Děkuji k té první otázce. Musím říct, že tady není nějaký dvoustupňový přístup. Všechny banky podléhají stejnému dohledu ze strany Evropské centrální banky a SSM. Rozdíl mezi bankami, tedy pokud to o ty banky, které jsou na seznamu a ty banky, které nejsou na seznamu, je v implementaci, v provádění. Je to v podstatě stupeň centralizace a přímého Eh, podávání výkazu do centra. A tento systém ovšem bude působit tak, aby byly rovné podmínky pro všechny banky v eurozóně. Eh, pro menší banky eh, ta realizace bude mít větší účast národních orgánů podle ovšem centralizovaných pravidel, což znamená, že tam nebudou nějaké dva různé přístupy. Potom, pokud jde se sem, tak eh, bych se odkázal na Radu Ekofinu z 15. listopadu. Tam eh, tedy poprvé eh, bude soukromý zdroj financování, pak tam budou národní backstopy a pokud nebudou dostatečné, tak tam budou nástroje eurozóny, které budou hodně použity a SM může uh, běžnými postupy poskytnou finanční podporu pro rekapitalizaci finančních institucí eh, v podobě půjček pro určitý členský stát, tak jak to bylo například eh, použito ve, Franc- eh, ve Španělsku, a potom přímé rekapitalizační nástroje, tady s určitou částkou, to může být také uplatněno podle národních postupů eh, v, servnu, eh, v souledu eh, s dohodou opět Ekofinu o zřízení SSM. To jsou závěry opět z 15. listopadu 2013. A pokud jde o tu třetí věc, kterou, která tady byla zmíněna, fiskální úsporné kroky, tak bychom neměli zapomenout na to, jaká byla situace když byly eh, navrhovány ty první programy, v té době eh, jsme čelili veliké nejistotě, opravdu dramatické nejistotě. Eh, u vládních obligací tam byly obrovské spready, mnohem vyšší než v současnosti a velmi to zahltilo ekonomiku, bránilo to jejímu růstu a recese v podstatě zašala tehdy. Ta skutečná recese se rozběhla v té době. A Eh, tehdy to bylo tedy navrženo a upřímně řečeno, pokud se podíváme na to, co se eh, konkrétně dělo v Portugalsku, kde před něko, ně, několik měsíců dříve eh, celý ten program byl nejistý kvůli některým rozsudkům soudu a reakce na trhu potom byla opravdu dramatická. Ty obligace se propadly a ty věci tedy byly navrženy s ohledem na tyto věci. A teď je otázka, co dál. První věc, kterou ECB vždy e, říká, je, že bychom neměli podkopávat pokrok, který vlády a jednotlivé země do té doby učinili. Za druhé, fiskální konsolidace by měla být upravena tak, aby byla Eh, pozitivní nebo aby umožňovala růst eh, když je, co tam například vysoké výdaje pro infrastrukturu, nižší zdanění a další kroky. A potom dále je potřeba provádět strukturální reformy, protože pouze díky nim je možné vytvořit růst udržitelně. Pokud jsme se něco naučili tak je to to, eh, že můžeme vytvořit udržitelný růst, ale ne, když se budeme neustále zadlužovat. A eh, zkrátka, eh, když neustále budeme pokračovat ve zadlužování, tak se nikam neposuneme. Děkuji. Děkuji, Alde. Já bych rád se podíval na situaci v některých zemích, které pořád ještě mají problémy. Vy jste eh, dost jasně řekl, jak je to s potřebou implementovat reformy a hm, strukturální změny, jako třeba v Itálii či ve Francii, ale moc se toho zatím nestalo. Tudíž kladu si otázku. Asi ani vy, ani komise asi nemáte dostatečný vliv, aby ty země něco dělaly asi jediný způsob, jak je donutit, je trh. Jak jsme to viděli v případě Berlusconiho. Najednou sazby stouply. A najednou on je začal jednat. Ano, po tři dny. A potom, no, potom už musel odejít. Ale moje otázka je, stali politika centrální banky především kdy nabízí eh, levné peníze bankám. Eh, to se použilo třeba v Itálii, ale i na nákup obligací nakonec. A není to kontraproduktivní, protože to, kdyby nebyly ty sazby tak nízké, tak eh, tržní síly asi by již tlačily, byly bývaly na vlády a vlády by byly bývaly museli jednat. To je první otázka. A druhá otázka jeden z vašich eh, starších eh, šéfů, ředitelů, když je to stále e, mladý člověk, e, Rasmussen uká, e, řekl, že e, odchází, hm, nejsem z jeho politické rodiny, ale lituji toho, protože se mi zdál být velice efektivní. A z vnějšku máme takový dojem, že se mu dařilo dobře spolu s vámi. Takže moje otázka je, jeho odchod, já tady nespekuluju, jaké důvody ho k tomu vedly, ale otázka je, jaký dopad jeho odchod bude mít. To znamená, povede to k nějaké reorganizaci, rozdělení úkolů mezi ředitele a mm, můj přítel tady vlevo určitě mm, se e, e zaraduje. E, a parlament je rád kvůli tomu, že tam bude žena. A poslední bod. Asmussen byl ten, který přišel s otázkou, zdáli centrální banka by měla zveřejňovat zápisy. On s tím přišel jako první a tady ta diskuze se dost intenzivněla potom. Tak jak ptám se, myslíte si, že se ta vaše politika změní a bude se zápis zveřejňovat? Děkuji. K první otázce. První otázka, zdali eh, politika centrální banky eh, nějak ovlivnila mm, tu motivaci členských států provádět reformy. Asi mm, si dovedete představit, že sami si tuto otázku neustále klademe. Já, když si kladu tuto otázku, tak eh, se na to dívám tedy z pohledu Ehm, faktů. My jsme jednali, když došlo k velkému riziku z renomací, to znamená vůbec mm, velká skepse ohledně toho, zdali euro přežije. A ten problém jsme úspěšně vyřešili. Za druhé, když se podíváme blíže na vztah mezi eh, tržními sazbami a mm, povídkami k reformám, tak je třeba zde udělat rozdíl. Zde jsou různé situace. Skutečně si myslíte, že, změně by, že země by změnily volební zákony kvůli tomu, že třeba úrokové sazby jsou o pár bodů vyšší, anebo si, si myslíte, že e, země by změnily soudnictví nebo školství kvůli tomu, že jsou vyšší sazby? No to není pravděpodobné. Co eh, se asi změní, jsou určité věci, které se týkají rozpočtu, ano. Třeba škrty, úspory, ano, to by s tím mělo vztah. Ale skutečné strukturální reformy, myslíte si, že země změní předpisy trhu práce kvůli úrokovým sazbám? To je asi velice nepravděpodobné. I když samozřejmě tuto myšlenku máme stále v hlavě, jsme na to citliví. Naším hlavním cílem je, aby země provedly strukturální reformy. Takže v této fázi nám se zdá, že zde ta obecná nejistota, dramatická nejistota, která převládala v eurozóně, že v podstatě ta již tedy zastíní tyto druhé úvahy ale jak jsem řekl, země musí ty reformy provést, protože žádný udržitelný růst neexistuje bez reform. A určitě samozřejmě bez strukturálních reform udržitelný růst není možný ani s e, sníženými sazbami. A odchod Jerga, ano, to je obrovská ztráta pro představenstvo, pro mě osobně, protože bychom si velice dobře rozuměli, eh, vynikající spolupráce, mm, asi tak 15 až 20 let. On fungoval u nás v různých funkcích a přispěl hodně eh, k činnosti výkonné rady, tedy představenstva banky. Je to neocenitelná pomoc to je vše, co k tomu mož, mož, mohu říci. Samozřejmě nástupkyni přejeme co nejlepší, ale jeho budeme postrádat. A nyní, ano, jeho na, ano, jeho náhrada bude jmenována co nejdřív. Potřebujeme, aby rada zareagovala rychle, i Evropský parlament, a to co nejdříve, protože musíme doplnit statutární orgán statutární orgán eh, je zavalen činností, eh, to znamená přijímá mm, politické eh, linie, potom připravuje ten systém dohledu SSM a tak dále. Takže my si nemůžeme dovolit tam mít neobsazené místo. Jirk, ano, byl jeden z těch, kteří přišli s diskusí o zveřejňování zápisů a mm, i, i někteří další, včetně mě, také si to myslíme, ale není to snadné. Chceme samozřejmě eh, eh, skládat účty z jednání, schůzí, ale je to jednání vždycky komplikované, takže musíme vyvážet dobře tady tu snahu o transparentnost, i když již teď jsme velice transparentní ve srovnání s ostatními centrálními bankami, ale mohli bychom být transparentnější a s tím, že zároveň musíme ochraňovat mm, i tu národní nezávislost eh, členů řídící rady. Takže nemůžeme, aby byli pod národním tlakem, aby třeba hlasovali pro to, co je v zájmu daného zem, dané země a ne, aby hlasovali ve prospěch celé eurozóny, což by měli. Děkuji tady, děkuji tady eh, vidím, že eh, překračujeme řečnickou dobu, takže Petr van Dalen, EKR. Voorzitter, dank u wel. Pane předsedo, děkuji. Já mám dvě otázky na pana Dragiho. První. Ehm, každá země v eurozóně ví, že musí snižovat zadluženost a to, jak veřejného nebo i soukromého sektoru se dluhy snižují. To je jeden efekt. Další je riziko deflace. Moje otázka je, jaké nástroje by měla ECB použít, pokud bude další tendence směrem k deflaci. My víme, že úrokové mm, sazby jsou víceméně nulové a ECB mm, pravděpodobně použije nekonvenční opatření, především co se týká dluhopisů, kterých zemí ECB bude ECB tedy odkupovat e, obligace. Za druhé, Spiegel v Německu nedávno publikoval článek o ocenění ECB e, e, v italských obligací s novým kuponem Strip Bondy a jim vysokou hodnotu na základě hodnocení které poskytlo DBS, ratingová agentura. Ta však je nehodnotí v ty strip bondy v Evropě dostatečně dlouho, takže eh, jak je možné, že ECB eh, dala tak vysoký rating těmto bondům, i když um, ta agentura sama řekla, že to dlouho nedělá. A když Spiegel chtěl položit otázku na DBRS, tak odmítli odpovědět. I když původně spolupracovali se Špíglem a, když, a pak odmítli spolupracovat. Takže mě by zajímalo, proč DPRS bylo, eh, dostali eh, pokyn neposkytovat novinářům žádné další otázky. K té druhé otázce chci říci, pak, že to nebyla jiná aplikace než v jiných případech pro Itálii nebo nějakou jinou země se nepoužívají nějaká zvláštní pravidla. Jsou pravidla ECB a hotovo. K prvnímu bodu hledně deflace. My nevidíme deflaci, jsme svědky deflace v tom, že Eh, to je takový mm, opakovaný pokles cen, kdy lidé odkládají výdaje, protože čekají, až klesy, ceny klesnou a oni proto klesnou. Tak toho nejsme svědky. Jsme svědky obecného poklesu cen komodit v zemích. Nejsme svědky situace, jako je v, Něme- v Japonsku, kde hlavní rozdíl je Eh, právě to je právě hlavní důvod, proč ta otázka padla. Eh, Japonsko. Rozdíl je v tom, že střednědobé a dlouhodobé inflační očekávání jsou pevně zakotvena v našem případě, v jejich případě v 90. letech v Japonsku tomu tak nebylo. To je jeden důvod. Monet, eh, no, měnový stimul v našem případě byl mnohem silnější, než tomu bylo tehdy v Japonsku. Třetí důvod, e, že situace bank a soukromého sektoru v Japonsku e, kon, na konci bubliny, e, koncem 80. začátkem 90. let, byl mnohem horší, než je tomu dnes v Evropě. Čtvrtý důvod, jeden z nejdůležitějších, že Mm, podnikneme zátěžové testy bankovního systému ve velice rané fázi, což se nestalo v Japonsku dlouho. Měli bychom mm, mít na paměti jednu věc. Měnová politika, aby byla efektivní a měla efekt na ceny, musí být mm, přenáš, se musí přenést a to trvá nějakou dobu. E, e, prostě trvá nějakou dobu, než se to odrazí v reálné ekonomice. Rychlost, s jakou se to přenáší, ta měnová politika, závisí, e, do, jak je zdravý bankovní systém. Čím je zdravější, tím rychlejší je ten přenos. A to je další srovnání s Japonskem. Proto QR urychlí přenášení nebo rychlost toho přenosu mezi měnovým impulzem a reálnou ekonomikou. Jinak máme mnoho instrumentů, abychom mohli čelit deflaci. Nejsme, nevidíme to riziko teď. Ale jsme si vědomi toho, že nízká inflace pod 2% po delší časové období znamená riziko poklesu toho jsme si vědomi. A jsme připraveni eh, v této věci jednat. Děkuji. Za zelené pan Gigold. Mm, pane předsedo, vítejte mezi nás. Já mám dvě rychlé otázky. Eh, nejprve ztráta tady pana Rasmusna v radě, takže tady jste eh, přišel o někoho, kdo je, který je velmi zácný, to je někdo, kdo mm, vůči německé veřejnosti obhajoval programem T a i přesto image ECB v Německu utrpělo za poslední léta co do veřej, veřejného mínění. Jaká bude vaše strategie na vyplnění této mezery, protože již teď je vidět, že bude velmi obtížné najít vysoce kvalifikovanou Němku, která bude na vaší straně v UMT. Za druhé, já, mě by zajímalo, co tady bude. Mm, co se týče SRM, můžete trošičku konkrétněji říci, v jakém smyslu stávající text rady neodpovídá skutečně evropskému efektivnímu nástroji, který jste požadoval. Hmm. Um, dobře, prosím, mám jenom pět minut. Jak už jsem řekl, Mm, co bude mě, eh, tedy kdo bude mě velmi chybět, je pan Rasmussen eh, v radě a mohu říci eh, k tomu, co jste říkal o image ECB, měnová politika pro celou eurozónu, OMT jako takové, byl, je považován za velice úspěšné opatření a je mi líto, že v Německu někteří s tím nesouhlasí. Jde o to, že to je celosvětově vnímáno jako úspěch. Já bych si přál, aby nástupce pana Husina byl, bo měl všechny kvality jako on a další samozřejmě v závislosti na tom, jak hmm, uh, nebo jaké úkoly bude, budu mít. Není na mě, abych vybíral nástupce. Je to na radě. Rada ví, že musí být kompetentní, profesi- velmi profesionální a musí to proběhnout rychle. To je hlavní. Protože my všichni víme, že ty postupy jsou dlouhé, že trvají dlouho v několika fázích a pokud to proběhne rychle, vyřeší se eh, problém následnictví a Rada bude schopna čelit výzvám v následujících letech. Co se týče SRM, koncepce jednoho orgánu, jednoho fondu je eh, koncepce, kterou ECB sdílí, takže to je v pořádku z tohoto hlediska. Pak je tady ještě jeden aspekt, kde my bychom si přáli tedy dvě fáze toho procesu, aby byly oddělené. Měli bychom eh, si uvědomit, že, eh, dohle, ne, že posouzení neživota, no, neživotnosti určité banky by mělo být odděleno od rozhodnutí SRM, co s tím. Teď je tady určité čas smíšení odpovědnosti, kdy obě strany by mohly něco říct k schopnosti dané banky. Ale když toto se dělá dobře, tak jsou ty dvě věci úplně odděleny. Protože hm, orgán pro řešení problému, rezoluci, bude mít motivaci ten proces prodlužovat eh, každého, kdo to někdy dělal v životě, tak ví, že se to musí dělat, udělat okamžitě. Je určitá fáze neživotnosti, kdy ten dohled řekne, že instituce prostě není životaschopná a po tomto prohlášení jakákoliv transakce, která proběhne, může eh, spadat pod mm, bank, zákon o bankrotech a trestní stíhání. Takže to se musí rozhodnout okamžitě. Pokud máte tam máte spoustu lidí, eh, banka eh, je eh, životoschopná, je to prohlášeno také velký zmatek na leta. Jakýkoliv mechanismus bude, musí to fungovat. Není možné, aby se stovky lidí konzultovali o tom, zda je banka života schopná nebo ne. Tom, toho se obávám, že ten mechanismus uh, Eh, aby ten mechanismus byl skutečně funkční. Děkuji. Děkuji za GOE, prosím. Pane předsedo, moje otázka týká, začínám v Řecku, ale zajím, myslím, že je zajímavá pro celé EU, především pro jižní část. V Řecku trojka eh, zavedla velice, uložila velice přísnou spornou politiku, mzdy byly, klesly polovinu, spousta změn a reform proběhla, eh, spousta překážek. Ale export Řecka poklesl o 12%, produkce klesla, nezaměstnanost je 30%, úroky ECB se redukují, ale 60 řeckých podniků eh, už nyní investovali 25 likviditu. Takže mnoho podniků prostě odpouštějí jich a stěhují se na sever. Na jihu tedy úroky stoupají, což je nesnesitelné pro domácnosti a v Německu na severu klesají. A všechny, tam se koncentrují všechny peníze a investice. Otázka programy eh, posilování malých středních podniků, eh, trojky pro Řecko. Jak to vypadá? My chceme rovnováhu v Evropě, o tom mluvíme, o rovnováze. Jaké opatření přijmete? aby investice a podniky se prostě neobracely všechny na sever, na Německo. V době, kdy jich je v recesi a má velkou nezaměstnanost. Thank you. I think the answer... Děkuji. Odpověď na vaši otázku je pouze jediná. Musíme potírat fragmentaci a nám se podařilo dosáhnout významného pokroku od minulého roku právě v potírání fragmentace, pokud jde o financování. Banky eh, se nyní eh, sami financují za sazby, které se liší eh, v eurozóně, což by samozřejmě tak mělo být, když se přihledne k riziku, ale Eh, už ty rozdíly jsou menší, než tomu bylo přednedávnem. A když srovnáme rozdíl nebo rozpětí mezi uh, úrokovými sazbami uh, za depozity, tak tady to rozpětí uh, je zhruba jako v roce 2007. Takže když hovoříme o financování a financování prostřednictvím depozitů, tak ta fragmentace v podstatě uh, už je pryč. Samozřejmě eh, se financují také z jiných zdrojů, například vydávají eh, eh, různé cené papíry a tak dále, tedy obligace. A já si myslím, že tady samozřejmě se liší náklady ještě poměrně významně. A pokud jde o část půjčovní, tak tam samozřejmě jsou sazby, které jsou velice odlišné od severu po jich a podmínky poskytování úvěrů jsou také velmi odlišné. Vylepšilo se to sice poněkud, ale mnohem méně. A jak už jsem řekl úvodem, eh, tak eh, toky úvěrů už se, že vlastně ta situace už se tam nezhoršuje. Takže Pořád se to snižuje, ale přestalo to být tak dramatické, pokud jde o ty negativní sazby. Věřím tomu, že jak se hospodářství bude zlepšovat, obnovovat a tak e, do značné míry některé z těchto problémů vymizí. Ale jsou tady velice dva, důležité, dva, dva velice důležité kroky. Jednak je vstup v platnost, e, nebo zača, e, aby začal fungovat SSM a jeden důvod pro fragmentaci je také to, že náhle různí občané z různých částí eurozóny začali nedůvěřovat eh, bankám v jiných částech eurozóny, takže vlastně došlo k určitému propadu důvěry v eurozóně a eh, potom začaly hrát úlohu národní hranice. A eh, orgán dohledu, který by měl zajistit rovné podmínky eh, v eurozóně, tedy Evropská centrální banka, by měl pomoci překonat eh, tuto nedůvěru. A eh, další mechanismus je, že když tady existuje určitý systém, systém, který může pomoci restrukturalizovat banky stejným způsobem v eurozóně, to je potom ještě další takový důležitý prvek. V podstatě jsou to tři faktory jak se hospodářství bude zlepšovat, tak eh, situace v hospodářství se bude zlepšovat, eh, tak eh, určitá rizika, která jsou největší, by měla klesat. Dochází k vylepšení na trzích na jihu, včetně Řecka a potom musí vstoupit v platnost SSM a potom jednotný mechanismus pro řešení eh, problému. Takže čím více se budeme přibližovat bankovní unii, tak tím více budeme rušit to provázanost mezi bankami a eh, a zkrátka se bude odstraňovat fragmentace. Eh, další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, pane Drágy, že jste přišel mezi nás. Jak už jsem uvedl dříve, trvá to, než naše politická rozhodnutí začínají fungovat. Všichni se asi shodneme na tom, že Evropa reagovala příliš pomalu na krizi, kterou tady v posledních pěti letech zažíváme a velmi často hovoříme o plánování řešení pro hypotetické budoucí krize, ale v tuto chvíli bychom se měli zaměřit na řešení současného problému. Víme, že například situace v Řecku zdaleka není vyřešená a lidé už tam opravdu mají plné e, zuby e, těch úsporných opatření. A teď samozřejmě se objevuje také určitá možnost jak odejít z Evropské unie. Teď už se tato otázka zkoumá například strany občanů a dalších eh, teoretiků. Eh, například eh, Finsko dostalo takovou radu, aby alespoň zvážilo možnost odejít ze společné měny. A myslíte si, kdyby tady byly takové plány, na to, jak odejít ze společné měny. A kdyby některý členský stát se proto rozhodl, tak eh, co by to přineslo? O té otázce se diskutovalo alespoň v médiích. Mě by zajímalo, jestli by eh, vaše instituce neměla změnit politiku a diskutovat o této věci také. Možná, že by to potom ehm, že by to bylo lepší diskutovat o tom v tuto chvíli, kdy tady takové riziko skutečně není a vlastně nehrozí, že by propukla panika. Děkuji. Dám vám jednu krátkou odpověď a jednu trochu rozvedenější. Krátká odpověď je, že si myslím, že není tady dobré dělat nějaké plány B. Euro, ehm, jak už jsem řekl, jindy je vlastně nezvratný krok. To není eh, nějaká jedna z alternativ, to je prostě něco, co nelze zvrátit. A eh, potom takové ty analýzy toho, co by země získala, kdyby opustila euro, když nějaké země nad tím eh, uvažují, protože si myslí, že by nemuseli dělat strukturální reformy, tak se mílí, protože oni by ty reformy stejně museli podstoupit, i kdyby neměli euro. A ty podmínky by potom byly mnohem složitější, než když jsou členy společné měny. A Samozřejmě jsou tady některé naivní úvahy, kdy se říká, no bylo by to tak pěkné, kdybychom opustili euro a o 40% znehodnotili výměný kurz a tak dále. Ale myslí si tito lidé, že eh, ostatní by souhlasili eh, s takovou eh, devalvací, aniž by učinili nějaké kroky, to je velice nepravděpodobné. Děkuji. A za EPP Eliko Goldpelc. Děkuji, paní předsedkyně. Diskutovali jsme o mnoha věcech s panem Drágim a já mám pouze jednu otázku. Všichni uvažujeme stejným směrem, pokud jde o to, že Evropská centrální banka při řešení krize sehrála velmi důležitou úlohu. Ehm, v Římě proběhla konference, na které pan Draghi prohlásil, že ve střednědobém horizontu cenová stabilita by měla být eh, důležitým cílem Evropské centrální banky a také hovořil v tom smyslu, eh, že v nadcházejícím období, možná v současnosti, budeme mít více možností, než jsme měli eh, dříve. A mohl byste tyto věci více rozvést? Myslíte si, že tady jsou nějaké další nástroje k dispozici pro centrální banku? které by mohla použít. Poslední makroekonomické výhledy, eh, které na posledním eh, setkání měnové eh, politiky vzešly, ukazují, že inflace zůstane utlumená na úrovni 2 ve střednědobém horizontu a pokud je o střednědobý horizont, tak eh, to období, které tam používáme, to vlastně eh, překračuje eh, dva roky, ale pokud jde o rok 2014-2015, myslíme si, že ta inflace zůstane zhruba taková, i když myslíme nebo vidíme tady určitá rizika, která souvisí s cenami surovin, energii a tak dále, ale nižší úroveň ekonomické aktivity vlastně bude znamenat určitý tlumivý vliv eh, pro inflaci. A pokud se podíváme nebo um, se zamyslíme nad uh, inflací potravin a energií, to je taková ta takzvaná hlavní inflace, tak je to v podstatě vyšší než celková inflace a vychází se z toho, že ta utlomená část závisí na cenách energie, potravin a tedy těch prognóz v těchto oblastech pro další dva roky. Nízká míra inflace na delší období samozřejmě obnáší určitá rizika a to, že by to mohlo klesnout ještě více a kdyby tomu tak bylo, tak to není eh, příliš pozitivní, protože by to mohlo sebou přinést určité problémy. Jeden z důvodů, proč eh, náš předchůdce se rozhodl, že 2% to je to správné číslo, eh, tedy že je dobré se držet tohoto čísla. Eh, ten důvod proto byl, že když je inflace příliš nízká, tak může dojít k některým omylům nebo problémům. Ehm, mohlo by se stát, že už vlastně z inflace se dostaneme do deflace. A druhý důvod, proč bychom si přáli mít míru inflace, která bude pod 2%, ale bude se jich zhruba držet, je, že víme, že eh, jednotlivé země samozřejmě musí potom upravovat své relativní ceny. Víme, že někteří eh, dlužníci, některé dlužné země museli eh, zvýšit své běžné účty, aby ovlivnili své obchodní rozvahy a to se samozřejmě děje a je to určitá pozitivní známka, Oni potom ale musí eh, ovlivnit i ceny eh, exportu a, vývo- a dovozu. A ono je to uh, snažší, když máte inflaci, která se drží 2%, než když máte uh, nulovou inflaci uh, kvůli nominální hodnotě uh, platů a cen. Takže uh, to je určité riziko a my si ho velmi uvědomujeme a máme nástroje, kterými to můžeme řešit. Máme například úrokové míry, eh, všechny úrokové míry, nejenom eh, pro refinancování, zůstanou na současné nebo nižší úrovni po poměrně eh, rozsáhlé období. Potom tam máme další nástroje v oblasti likvidity a nemyslíme si, že bychom těch nástrojů měli málo. A zároveň samozřejmě zvažujeme, jaké nástroje bychom dále mohli nasadit, pokud by se objevily nějaká další rizika. Vielen Langen. Werner Langen za EBP. Děkuji, pan předsedkyně. Mm, já mám tři otázky na předsedu ECB. se týká interview v jednom mm, francouzském časopise, kde jste vyzýval vládu k reformám a tady se naskytá otázka, je toto ještě v mm, užším jaksi mm, odpovědnosti ECB, nebo to zachází dál? Eh, vy jste ve své roli jako předseda, nebo jak to vidíte, vy ve své roli jako předseda? Werner, prosím, můžete začít znovu. Pane předsedo, vy jste francouzskou vládu, francouzského prezidenta vyzval k reformám eh, v novinách, víkendu. Jak vidíte své, svoji roli, eh, co se týče národní odpovědnosti za reformní agendu, eh, po té, co jste už jedno, jedním rozhodnutím Eh, pro Itálii, už nekupovat státní, eh, měli vlastně eh, pana Berlusconiho a tím jste poslal upomínku italské, přes italské banky. Jak vidíte tedy roli předsedy ECB, když vlastně předjímáte kroky jednotlivých členských zemí dále? co v souvislosti s Japonskem a USA, kdy dojde k obratu. Eh, v USA eh, před zvýšením úrokových sazeb je tam nějaká eh, dohoda mezinárodní, nebo to je nezávislé na Evropské centrální bance. Další otázka se týká Rasmusna. Je mi líto, že odešel, ale i s ním byla jako celá řada rozdílů. Uh, um, to bylo v tisku, bylo to dementováno, tak dále. Je to skutečně tak, jak jste říkal, že Asmussen mm, byl minimálně druhý nejlepší přítel předsedy CB. Okay. No, dobře, dovolte, abych odpověděl na tu poslední otázku. Je skutečně, jeho odchod je skutečně ztráta vážná. A co se týče, jak tady vycházeli, já stále říkám, že velmi dobře. Ale i s tím, eh, jak se přátelství jde ruku v ruce s respektováním různých názorů. A my můžeme mít různé názory na to, co dělat. To je součást normálních diskusí v řídící radě, jinak bychom byli jaksi sovětský, jako, jako já nevím, jako nějaký sovět, jako sovětský parlament a to nejsme. Takový nejsme. E, dále, co se týče americké otázky, ne. My, totiž centrální bankéři, jsme um, v podstatě si velmi chráníme naši nezávislost. My rozhodujeme o měnové politice podle našeho mandátu, což v našem případě je cenová stabilita ve středním horizontu. V USA je to cenová stabilita a zaměstnanost, na zaměstnanost a tuto chvíli nekoordinujeme měnovou politiku. Byly eh, doby před mnoha lety, kdy byly případy koordinace, především eh, co se týče kurzových eh, sazeb, ale teď tomu tak není. K těm levným penězům, jak víte, rozvaha ECB se zmenšuje rychleji než jakákoliv jiná centrální banka na světě. A odpověď je jednoduchá. My nemáme žádný program pro vládní dluhopisy, kde kupujeme miliardy eh, dluhopisů. Hmm, v případě Fedu ten program předpokládá nákup jednoho hmm, bilionu mondů hmm, eh, v případě Japonska je to ještě víc. I Británie má podobný program a my, ale my ne. To znamená, že rozšiřování nebo zvětšování naší rozvahy a ten exit je stále ještě velmi vzdálený, ale pokud uvažujeme o exitu, tak pro nás je to snazší, protože ta rozvaha se rozšířila podle LTRO. Eh, teď ale klesá, protože banky splácejí fondy, které nevyužívají, takže rozvaha ECB se zmenšuje. Bude to mít vliv na úrokové sazby? Ne, protože to je likvidita, která se nikdy nestala penězmi. Byla to likvidita, která nebyla použita. To zna- a banky to proto vracejí. Takže v tom této mm, smyslu má ECB dobrou pozici vůči ostatním centrálním bankám na světě. Tak ale jsme si velice vědomi e, potenciálu rizika e, omezené inflace po delší časové období. Děkuji. Oh, yes. I... Eh, eh, eh, Pokud já vám rozumím dobře, vy jste položil otázku na národní odpovědnost. Mm, vlády mají odpovědnost za národní a strukturální reformy. Ale je tady jedna důležitá věc, kterou národní vlády musí mít na paměti. A to je stále mm, více ten případ. Um, jedna z lekcí té krize je, že naše národní politická rozhodnutí mají efekt na ostatní státy v eurozóně v EU, a v Evropské unii. Takže je tady společný zájem o politiku, aby ty, ty, mm, ty přelivy ne, negativně neovlivňovaly ostatní, protože ty strukturální reformy proto musí proběhnout, že pokud neproběhnou, má to negativní vliv na ostatní státy eurozóny. Děkuji. Od října se stabilizují úvěry pro rodiny, což je důležité stabilizace úvěru. Strukturální reformy probíhají. A mm, žádat členské státy o strukturální reformy, eh, to mm, mm, tady požadujete více v eurozóně? V SRM mm, mluvíte o roce 2016 jako konečném datu. Je důležité si uvědomit, že máme krizi. Vy se snažíte prosazovat bezpečnost, stabilitu. Dále Federal Reserve, Fed, skončí s eh, kvantitativním uvolňováním, jaký dopad to bude mít na evropskou měnovou politiku. Je tady nějaká koordinace mezi dvěma stranami Atlantiku? Um, the, um, impact... Uh, dopad možného uh, Mm, mezení nebo ukončení nákupu eh, vládních bondů FED je, se obtížně hodnotí, ale měli jsme příklad, na který se můžeme, mm, z kterého se můžeme poučit. V květnu, pokud se nemýlím, byl na trhu vznikl dojem, že Eh, by to mohlo začít v každou chvíli a došlo k obrovskému pohybu bondů na finančních trzích. Pohyby ovlivnily většinou vznikající trhy a velice málo evropské trhy. I ty neklíčové eh, trhy. Mm, v rámci vznikajících trhů ty pohyby ovlivnily především státy, ty tři nebo čtyři, pět zemí, které maj, jsou nejvíce zranitelné. Totiž vysoké veřejné deficity, vysoké deficity běžného účtu, nedostatek um, strukturálních reform, že pokud to, tento příklad je užitečný, tak bychom nemuseli očekávat uh, velké důsledky na naše vlastní trhy i ty, které nebudou klíčové. Kromě toho bych řekl, že nejistota, která nyní vládne na finančních trzích, je menší, než byla před několika měsíci. Eh, je velice obtížné dělat předpovědi v takovéto věci. Co se týče toho, co můžeme udělat. Mm, my spolupracujeme, naším cílem je zachování cenové stability a my kalibrujeme naše eh, kroky podle důsledku, jaké to bude mít nebo může mít na náš cíl eh, cenové stability. Děkuji. Ano, otázka rychlosti, rychlost pro reformního procesu v eurozóně a Eh, ten jednotný fond do roku 2016, takže nezdá se vám, že to je trochu pomalé celé, eh, to znamená eh, tak, aby se skutečně znovu vytvořila důvěra na trhu. Není to moc pomalé na to? Já myslím, že určitě tady jde o dvě věci. Za prvé, když ten čas, který je potřeba, já jsem na to odpověděl předtím. Mám čas, který je potřeba, aby vůbec se ten fond dostal na tu konečnou částku 1%. A to je jedna věc. A druhá věc je, když ten fond, i když nebude tedy dokončen, kdy začne skutečně fungovat jako reálný evropský fond. Já si myslím, že ano, zde samozřejmě tomu, že eh, po, takže tři roky na ten fond a požádat banku, aby za krátkou dobu zaplatila celý ten účet, takže to nevím, jaké by mohly být tohoto důsledky. Ale mít fond, i když eh, v podstatě nebude fungovat jako reálný evropský fond, ale zkrátit to, ano, to by bylo dobré. Tady je třeba především vyslat takový jasný politický signál. Děkuji. EPP, kolega Feo. Děkuji, eh, pane předsedo. Já chci poděkovat rok 2013, který teď končí. To je rok, kdy v podstatě končí ten program pro Irsko. Myslíte si, že v roce 2014 ještě i mm, bude další země, tedy Portugalsko, které se dostane z toho režimu, z toho programu. A druhá otázka. Chtěl bych vědět, eh, zdali eh, budeme potřebovat nějaké přechodné období a vůbec k tomu, abychom měli přístup na trhu a za jakých podmínek, které pod, jaké podmínky bylo možné uložit. A za třetí, pokud jde o bankovní unii, dohled. Jaké jsou cíle? Druhá otázka je spojená tedy s těmi státy, které případně budou potřebovat přechodné období, aby se mohli tedy již dostat z toho programu a měli volný přístup na trhy. A jaké podmínky e, se jim potom uloží do budoucna těmto státům? Třetí otázka ta je spojená s bankovní unii a e, dohled a e, záruky za e, vklady pokud jde o záruky za vklady, nemyslíte si, že tady bychom měli skutečně eh, přijmout nějaké evropské řešení, které by dalo větší důvěru eh, vkladatelům? A nakonec, pane předsedo, ještě mm, končí teď rok ekonomického dialogu a já vám přeji vše nejlepší do roku 2014 a šťastné, šťastné svátky a já doufám, že můj stát se dostane z toho programu příští rok. Well, thank you. No, děkuji. Jenom pár slov k Portugalsku, pokud dovolíte. Eh, takže eh, teď probíhá tedy desátá revize programu, takže to je velice předčasné říci, jak je to se stavem implementace reform. Určitě až do posud. Zatím je to velice uspokojivé a orgány mm, mm, skutečně plní kvantitativní ukazatele a e, tedy e, data a ty makrofiskální proměny hodnoty ukazují, že se situace zlepšuje. Poslední dvě čtvrtletí se zvyšuje růst, klesá nezaměstnanost a e, běžný účet je v, plus, v plusu a i daně se vybírají dobře. I se zlepšuje postupně důvěra. Tudíž také i zde eh, se eh, snižují tedy eh, výnosy ze suverního dluhu a to je proces, mm, který samozřejmě ale je doprovázen určitými podmínkami, které třeba plnit. Je zde určité právní riziko, mm, pokud je o implementaci některých těch konsolidačních opatření. Takže finanční sektor i e, snížil svoji ziskovost v prvních třech čtvrtletích roku 2013 kvůli tomu, že pořád ještě pokračuje ekonomická recese. Proč tedy ta ekonomická situace se zlepšuje? Tak asi to ještě potrvá určitou dobu, než vůbec se zlepší ziskovost e, bankovního systému. Je třeba tedy nadále pokračovat v monitoringu a jak jsem již řekl, teď je to předčasné nějak se vyjadřovat eh, k tomu, kdy Portugalsko se dostane z toho režimu, především teď, když eh, probíhá desátá revize. A nyní k přechodnému období. Tady bude program, bude program, který se uspůsobí situaci a uvidíme, eh, jak bude vypadat ten program. Také se ptáte k těm zárukám za vklady. To se odkládá v tom smyslu, že i nadále bude probíhat diskuze. Mm, ne, že by se to úplně opustilo, ale a proběhne to někdy do budoucna. A teď k tomu čtvrtému bodu, abych zde i já tady vám popřál vše nejlepší Eh, k Vánocům a šťastný nový rok to tedy přeji vám všem. Děkuji. Eh, Rim Hancock za eh, socialisty demokraty. Děkuji, Sharon. Dvě otázky. Jedna k bankovní unii a druhá k makroekonomice. Nejprve chci poblahopřát za skupinu celou, děkuji za vaše postoje k bankovní unii. Vy jste přispěl k tomu, že dnes skutečně máme již završenou unii a jak vy jste správně řekl, chybí nám zatím ten jednotný fond. Vy jste, se prohl- vy jste prohlásil, že jste pro, to je důležitý krok vpřed a také ještě nám <clears throat> chybí tedy uh, Eh, bankovní eh, Eh, návrhy, jako to vyplývá ze zprávy Likanen, jako to mají ve Spojeném království, eh, abychom měli tedy předpis jednotlý národní, tedy pardon, jednotlý, jednotlý zákon o bankovnictví, který by byl celoevropský, který by měl eh, přednost před národními. A potom ještě bych navázal na kolegu. Vy jste hovořil o strukturálně rozpočtové politice, to spadá do vaší kompetence, ale vy jste včera poskytli interview v, novi, v časopise Le Dimanche a já se ptám, vy jste byl velice jak si tvrdý na Francii, stejně jako kolega Kinz. To bylo velice striktní, tvrdé. Proč? Protože ale Francie přece dnes skutečně Eh, funguje, protože snížila o 20 milion, miliard tedy daně, eh, daně z mm, příjmu právnických osob, také i ve srovnání s předchozími vládami tak hodně snížila i zadluženost státu a zvýšila flexicurity na trhu práce. Takže vy jste velice striktní vůči Francii a téma, o které dnes jde, to není strukturální fond a strukturální reformy tedy, ale i to je, že zde je velká, eh, velká, eh, velké nebezpečí deflace v Evropě. Vy jste přijali dobrá opatření monetární politice, ale stačí, stačí to? Vy znáte dobře eh, ekonomickou historii. A mě to připomíná diskuzi ze 30. let zde v Británii se říkalo, stačí měnová politika, ale tehdy nepotřebovali strukturální politiky, protože neexistovaly kolektivní smlouvy, žádné minimální mzdy, žádná sociální ochrana skoro, takže ta diskuse byla o tom, že tady stačí monetární politika pouze, anebo tady bychom neměli tam k tomu ještě mít i takovou rozpočtovou politiku. Teď ta diskuse v podstatě dnes je podobná. A já bych, já chci položit otázku, není zde takový rozpor měli bychom uznat, že možná Veřejné výdaje mají multiplikační efekt, ano. Dnes eh, měnový fond, eh, centrální banka a komise mm, eh, o tom diskutují a mm, takže není to nějak v rozporu, protože neustále se hovoří sice o konsolidaci rozpočtu, ale zároveň dochází pořád k velkým drastickým škrtům veřejných výdejů. A Ptám se, zdali to není škodlivé v rozporu. Děkuji. Pokud jde o bankovní unii, jak bylo řečeno, ano, my podporujeme bankovní unii, centrální banka vždycky to podporovala a především zpráva Litanen. Zde my jsme vedli v květnu 2013 připomínkové řízení, tedy veřejné konzultace a komise poté Mm, vydala hodnocení dopadu, včetně legislativního návrhu, tehdy až do roku 2013, s tím, že mm, tam navrhuje povinné, povinnou separaci podle zprávy Likanen. To znamená, a i centrální banka tedy Eh, se snažila již v lednu oddělit určité tedy rizikové činnosti bank, které v podstatě nejsou spojeny s těmi hlavními službami pro klienty. Ale to je tedy eh, oddělení bankovní činnosti a nebo rozdělení bankovní činnosti. To je něco, ale co by mělo být podmíněno evropskými kritérii, tak aby to bylo konsistentně aplikováno po celé EU. A to ještě důležitější ve světle toho, že některé členské státy již hm, eh, hodně pracují na těch návrzích strukturálních reform. Vítáme tedy záměr komise přijmout legislativní návrh, který by se týkal strukturálního rozdělení činností bank a to by mělo být přijato do konce roku, tak abychom zajistili, zajistili celý, eh, takový celkový harmonizovaný rámec v EU i vítáme eh, návrhy pracovní skupiny, které mm, předsedá pan Likanen. Vítáme, ano, ale musí to být systematicky, konsistentně aplikováno v jednotlivých členských státech, které musí rozdělit povinně tuto, tento typ činnosti. A měnová politika, máte pravdu, ta nezachrání všechno. Ta nemůže nahradit jednání mm, a činnost vlád a strukturální reformy. Nemůže eh, korigovat rozpočty, nemůže korigovat absenci kapitálu. To měnová politika nesvede. Měnová politika, alespoň ta naše, určitě ta udělala hodně dobrého a opakuji, opakuji, že jsme připraveni jednat, ale nemůžeme eh, vyřešit problémy jiných institucí zde je třeba ještě jednat. A teď specifické rysy eh, rozpočtové konsolidace. Když jsem, jak jsem řekl předtím, tedy samozřejmě ten pokrok se podceňovat. Ano, ten pokrok v podstatě i je reflektován v našich makroekonomických výhledech, ze kterých jasně vyplývá, že jeden z motorů tohoto postupného oživení ekonomiky že to bude menší fiskální tlak, než byl v posledních 12-15 měsících. Takže, ale nesmíme eh, jak se, se vracet eh, zpátky, eh, protože určitě trh teď již to hm, tedy převezme, jak jsme viděli na příkladě Portugalska. Děkuji a není EPP Guy Mitchell, tedy eh, země, která se tedy dostala z toho programu, to by asi tedy mm, trvalo déle, bychom o tom mluvili. Takže děkuji, pane Draky, za práci, kterou jste vykonali jako centrální banka, banka i jako ostatní. I my vám přejeme hezké svátky. Dovolte, abych něco ještě než řeknete něco k Irsku, tak víte, že u nás se všichni hodně snažili, dělali velké oběti, ale bez nějakých sociálních eh, nepokojů, prostě došlo ke škrtům, důchodu, daně a se zvyšovaly, zavedla se nová daň z majetku, potom i mm, museli jsme pokryt bankovní zadluženost 10-15 mm, tisíc euro na hlavu to představovalo, takže a irská vláda tedy i nadále chce jít stejnou cestou, pokračuje. Takže my jsme měli i tedy, výsledek toho byl tedy bezpre, precedentní, tedy zahraniční investice, klesá nezaměstnanost, máme již rozpočet pod kontrolou a vyhlídky na růst jsou také dobré. To lidi musí slyšet, musí to pochopit, že skutečně stojí za to udělat takovou oběť. A teď v duchu Vánoc. To znamená, je třeba, aby lidé v Irsku mm, do roku 2014 dostali tedy nějaký takový obrázek, aby věděli, co za to úsilí dostanou, eh, za jakou dividendu za to dostanou a co vy dáte tedy těmto zemím jako Irsko do nového roku, těm, které tak úspěšně se tedy dali, eh, postavili na nohy. Děkuji. Děkuji. Děkuji. No dobře. Když se podíváme na Irsko, tak asi to, co říkáte, to je pravda. Implementace programu v Irsku skutečně ta pokračuje podle plánu a orgány tedy mohly úspěšně uzavřít stávající program, ale když se podíváme dopředu, eh, tak máme zde tedy hm, pozitivní, ale opatrné hm, zhodnocení rozpočtu na 2013, i když asi ty cíle se pravděpodobně splní. A teď i pokud jde o zadluženost a poměrový ukazatel HDP zadluženosti, to je tedy 8%, eh, mm, což v podstatě se blíží tomu 5,1%, eh, ale bankovní systém zatím ještě nám dělá starosti. Hm, pořád ještě tam je třeba přijmout eh, rozhodné a rychlé kroky. I nedávné výsledky, které se týkají hodnocení rozvahy, eh, tak se říká, že zatím si se jsme neidentifikovali nedostatek kapitálu, ale je třeba upravit eh, rezervy především, eh, a tedy stránku aktiv, a to je třeba vyřešit před tím, než se provede komplexní hodnocení. Je třeba jasně říci, že banka právě tedy nyní toto provedla a že tedy bude provádět tedy velice mm, striktní e, zátěžový test ještě. A mm, Irsko tedy bylo vymuto z toho programu, což je důkazem e, toho, že je třeba přijmout často bolestná, ale nutná opatření. Proč je tak nutné, aby Irsko pokračovalo v těch oblastech, které jsem právě zmínil? No, vy se mě ptáte, co za to dostanete, jakou dividendu, no to bude ten vyšší růst, to znamená více práce a znamená to větší svobodu. A i pokud se nemýlím, někdo v Irsku dnes dokonce řekl, že země opět získala svoji národní hrdost, protože byla vyňata z toho eh, programu dohledu. To je pravda, ale to znamená Eh, ono skutečně se to stane pravdou, jakmile mm, reálně nastane vyšší růst a vyšší míra zaměstnanosti. Děkuji, děkuji Peter Skinner za socialisty a demokraty. Já. Irsko je success ze story. Eh, to skončilo úspěšně, aspoň to lze z toho vydedukovat eh, a je třeba uznat, jak si tím dobře prošli Irové. Pane Tráky, dvě vaše poznámky. Za prvé, eh, eh, suverení, eh, tedy dluhy, státní dluhy a aktiva. A takže já se ptám, jaká bude vaše nová role v tomto? Vy jste centrální banka a tady i někteří otázky, kolegové se ptali na monetarismus a tu filozofii, která zatím stojí. Vy jste částečně na to odpověděl, ale v podstatě ono se to týká makroekonomiky. Uh, Eh, to znamená, co se skutečně stane v terénu, jaká bude ta role toho orgánu dohledu obezřetnostního systému. Vy máte evropské orgány, které mají hrát eh, tedy eh, roli třeba v tom jeho evropském systému. Máme zde i ten společný výbor, nedávno vzniklý, nebo možná ještě nevzniklý výbor a když se podíváme na záměry parlamentu a co jsme hlásali, tak sice možná nám některé události přirostly přes hlavu, ale my jsme se snažili na to tlačit. A jaká bude role mm, tedy mm, před, mezi tím dohledem, makrodohledem eh, centrální banky a té tím obezřetnostním dohledem to bude provádět ten příslušný evropský orgán. A v čem bude ten rozdíl a jak to tedy bude rozděleno a jak eh, skutečně budeme mít jistotu, že se mm, mm, provedou ty věci, které nutně se provést budou muset. That, that is certainly a, a very important... Ano, to je velmi eh, důležitá otázka. Eh, kterou eh, Rada guvernérů řešila a eh, vlastně přišli s tím, jakým způsobem by makroobezřetnostní zodpověd orgány měly být vlastně diskuzi s makroobezřetnostními útvary SSM. My samozřejmě chceme, aby tady byla striktní separace mezi měnovou politikou a dohledem ale pokud jde o obezřetnostní dohled, tak jsou tady určité synergie eh, ve znalostech, kde vlastně obě které mohou obě dvě strany eh, načerpat, pokud je o ty různé ty bubliny a nástroje, jak je řešit, eh, a kde by tady mohly obecně vzniknout. Takže došlo k určité dohodě a trvalo to, eh, než to vše bylo prodiskutováno. A já si myslím, že před koncem roku budou tyto věci zveřejněny ale v podstatě jde o to, co navrhujete. Jde o to, abychom byli schopni provádět makroobezřetnostní dohled eh, společně s mikroobezřetnostním eh, dohledem, ne ve smyslu, že by se to mělo vzájemně ovlivňovat, ale jde zkrátka o to, aby se sdílely vzájemně informace a eh, také to hodnocení závažnosti situace. Děkuji. Za EPP má slovo Astrid Luling. Děkuji, paní předsedkyně a pane Drágy. V tuto chvíli revizu, revidujeme evropský eh, systém dohledu a v této souvislosti někteří eh, z mých kolegů opakují, že Evropská centrální banka tuto chvíli drží příliš mnoho pravomocí. SRB, eh, měnová politika a tak dále. Eh, říkají, že je to příliš eh, pro jednu jedinou instituci. A institucionální pojistky, které existují, je jaksi nepřesvědčili o tom, že je to vše zabezpečeno. Jak byste argumentoval na tyto námitky. Myslíte si, že situace v praxi dá zapravdu vám a vyvrátí tyto pochybnosti? Myslíte si, že eh, adaptovanější eh, řízení by mohlo být eh, dobrou odpovědí na to, kolik má ECB kompetencí a jaké plní úlohy? Děkuji. Já bych na to řekl, že to není Evropská centrální banka, kdo si vyžádal eh, tyto akumulované pravomoce. Jste to vy, Evropský parlament a rada, eh, kdo se rozhodl, eh, že ta instituce, která by měla plnit tyto úkoly, tedy dohled a ty další věci, že to má být Evropská centrální banka. nám ehm, šlo zatím pouze o to, abychom zvýšili transparentnost a zodpovědnost vůči Evropskému parlamentu a samozřejmě také vůči ostatním stranám, včetně rady. A to, co chtěl Evropský parlament, jsme samozřejmě zohlednili, to znamená chceme mít vyšší eh, míru zodpovědnosti, než, obvykle, eh, než bylo obvykle v oblasti měnové politiky. Takže cílem interinstitucionální dohody, kterou máme s Evropským parlamentem, je právě toto a byl to velice důležitý krok za který bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu, samozřejmě konkrétně také vašemu výboru a paní předsedkyni eh, vašeho výboru. Děkuji vám za to, že vy a vaši zaměstnanci, spolupracovníci odvedli takový kus práce pro to, abychom dospěli k takové dohodě. Mimo mikrofon. Děkuji Ramon Tremozo Alde. Děkuji, pane Drágy. Jenom dvě velmi stručné otázky. Myslíte si, že to je kompatibilní s možnostmi českých států, aby měli veto, aby mohli vetovat? Myslíte si, že tady je, je vhodné, aby měli členské státy možnost veta? A potom druhá otázka komplexní hodnocení Evropské centrální banky. Um, je tam určitá nejistota, protože důležité parametry zatím ještě nebyly eh, předloženy, pokud jde eh, o zadluženost, pokud jde o systemické riziko a revizi eh, aktiv a tak dále. Samozřejmě, že během vašich pěti minut nemůžete poskytnout podrobné informace, ale Zajímalo by mě, kdy budeme vědět, jak se bude postupovat eh, s dluhopisy a jak rozsáhlé budou zátěžové testy. O čem jste tam hovořil, když jste zmiňoval to veto? Čí je to veto? Veto členských států. Zdá se, že pokud jde o tu novou dehodu o restrukturalizaci nebo o řešení problémů, tak členské státy by měly mít tuto možnost vetovat rozhodnutí na evropské úrovni, rozhodnutí eh, k restrukturalizaci nějaké banky. Já eh, nevím. Je možné, že to tak je, ale bohužel eh, si toho nejsem vědom Zkrátka nevím. Takže a kdyby to tak bylo, kdyby některé členské státy měly tuto možnost veta, já si nemyslím, že by to bylo rozumné mít nějaké veto, vetovat to prohlášení o tom, že nějaká banka není životaschopná, to by nemělo moc smysl ta otázka VETA by měla smysl, pokud by zdroje ESM měly být použity při řešení problému nějaké banky. V takové situaci potom Eh, funguje současná smlouva o ESM a vlastně eh, každý z aktérů tam má možnost veta, ale pokud jde o celkové hodnocení eh, k schopnosti banky, tak tam si nejsem jistý, jestli by to mělo smysl, aby tam bylo nějaké veto. A potom, pokud jde o tu druhou věc, tak ano, tam máte pravdu, je tady určitá míra nejistoty, ale teprve začínáme, takže časem bychom chtěli Eh, urychlit eh, sdělování eh, těch parametrů EQR e a AQR nebo dalších věcí a víme, že čím dříve s tím začneme, tím lepší to bude pro regulátory, Evropskou centrální banku a zkrátka všechny zúčastněné. Neměli bychom zapomínat na to, že i když závěrečné výsledky testů budou oznámeny v září nebo v říjnu příštího roku, tak pokud do té doby bude potřeba podniknout určité kroky k rekapitalizaci nebo eh, zkrátka financování určité banky, protože budou mít eh, nějaký mm, problém, nedostatek eh, kapitálu, tak především pro veřejně eh, registrované společnosti by nebylo dobré čekat do té doby. Takže pokud bude potřeba učinit některé korektivní kroky, především eh, pokud to ty zmíněné společnosti, tak je potřeba eh, to okamžitě zveřejnit tuto informaci, protože trhy potřebují informace. Samozřejmě urychlíme komunikaci tak, jak to bude možné a dále je jasné, že ty závěrečné výsledky budou oznámeny třeba až v někdy v říjnu roku 2014, ale je také pravda, že v některých případech pokud pravidla, tržní pravidla si vyžádají okamžité informace, eh, tak je eh, poskytneme, pokud tady tam budou muset být provedeny některé korektivní kroky. Pan Baldini. Signor Presidente. Pane předsedo, já mám první otázku. A eh, já od 1. července jsem eh, nový poslanec Chorvatska. Samozřejmě často, když se mluví s euroskeptiky, tak ve druhé polovině tohoto roku jsme mohli dát určité příklady Evropské centrální banky a jejího pozitivního působení. Já za to vám děkuji. A na druhé straně mám takovou otázku. A to, E, takže eh, tady mám na mysli ten velice pozitivní příklad Irska a možná to mm, v nás vzuje dojem, že by bylo velice snažší eh, třeba, že je snažší pro ty menší země eh, vyřešit eh, krizi s těmi menšími ekonomikami než třeba některé jiné státy na jihu Evropy. A případ regionu, ze kterého jsem, tak tam my máme mm, celou řadu různých zemí, které mm, tento rok eh, vykazovaly růst, ale nikdo, eh, žádný z těchto států není součástí Evropského společenství. Na druhé straně máme Slovensko a Chorvatsko, které mají obrovské problémy. Třeba Slovensko má obrovské bankovní problémy, ekonomické problémy a již tři čtvrtletí eh, klesá stále eh, hrubý domácí produkt v Chorvatsku a eh, jsou to země, které z toho regionu jsou nejvíce vyvinuty sice, ale jsou postiženy obrovskou ekonomickou krizi. Takže možná eh, byste mohl zareagovat třeba na můj mírný optimismus. Možná, že by bylo snažší třeba pro ty malé země, jako tyto tedy, eh, vyřešit krizi stejně jako Irsko? Děkuji. Já si myslím, že to je. Eh, já si myslím, že určitý opatrný optimismus eh, dnes je celkem na místě. Když se podíváme na irský příklad, ano, ale nejenom na ten irský, ale i na ten portugalský a na španělský příklad, to je velká země a tam také došlo k velkému pokroku v těchto zemích. Jenom se musíme podívat na to, jak to bylo před rokem, rokem a půl. A mm, podívat se na to, jakým dramatickým, tedy pozitivně řečeno, dramatickým semím došlo. Další pozitivní příklad je Řecko. A takže bez ohledu na tu dimenzi, mm, když skutečně se realizují ty správné politiky, mm, když se překonává, tak se potom překonává krize. Těm zeměm, zemím se to daří. A mm, ještě je, čekají těžké kroky, než se dostanou na druhou stranu, ale Mm, ve všech těch zmíněných zemích již z toho profitují, protože mají větší růst a více pracovních míst. A je třeba i ale odhodlaně korigovat slabé stránky těchto ekonomik, které právě způsobily ty ekonomické nerovnováhy. Děkuji. Dobře, děkuji. Mhm. Takže je zde ještě někdo? Máme pár minut, již se vyčerpala se. Tam je tady ještě někdo, kdo má otázku? Ano, Werner určitě, já věděla, že určitě Werner Lagen. A den, uh... Já mám otázku na pana prezidenta. Ty zátěžové testy, o kterých jste mluvil v rámci Evropského bankovního dohledu, mají jeden z tím, Ehm, poté, co bazilejský výbor nebyl schopen vážit riziko státních eh, úvěrů nebo státních dluhů, tak se všichni ptají, jak se k tomu staví ECB, k té eh, zátěži eh, státní zadluženosti v bankovní bilanci. Um, jak vlády hodnotí, že celá řada programů předpokládá oddělení banka státu, ale eh, bohužel tomu tak ještě není. Jsou dva problémy. Jeden je posuzování vládních dluhopisů, eh, co se týče jejich inherentního rizika a přiřadit příslušné rizikové vážení různým vládním eh, dluhopisům. To je problém, který se musí projednat globálně v bazilickém výboru. A protože není možné odděleně přistupovat eh, k evropským bondům, k americkým, britským, japonským eh, ve světě, protože jinak by euro, banky eurozóny měly konkurenční nevýhodu eh, vůči americkým, britským, japonským bankám. Takže otázka rizikového vážení vládních dluhopisů se musí projednávat v globálním fóru, což je bazilejský výbor. Avšak to neznamená, že my vládní dluhopisy neuvažujeme v našich zátěžových testech. Když ty zátěžové testy děláme, tak vládní dluhopisy jste, na rozdíl od jiných aktiv bank, nebo jsou stejné jako jsou to aktiva jako jiná aktiva a musí být hodnocena podle pravidel, které se definují v Evropském bankovním orgánu, BA. Takže to jsou dvě různé věci. Jednak specifické vážení rizika bank pro banky, pro vládní dluhopisy, státní dluhopisy. A druhá, to, jak, jak e, dobře e, ty státní dluhopisy bank e, v eurozóně, jaký teda, jaké mají výsledky v zátěžové situaci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane Draghi, ten společný dokument Evropské centrální banky, Evropské komise, eh, co se týče přístupu k financím eh, ve vztahu k S, malým středním podnikům, mm, to je obrázek, který není příliš pozbudivý. Uvažujete eh, já mám dvě a co to bude znamenat Etio Roadmark 2, co to bude znamenat pro malé střední podniky? Současná situace je taková, že banky splácejí své věry. Takže, si, takže se musíme zeptat, proč banky neposkytují úvěry malým středním podnikům tři důvody. Jednak nedostatek financí. To jsme řešili před dvěma lety s Ethereum. A nyní ty banky splácejí, takže tady není prima facie um, důkaz nedostatku financování jako hlavní důvod nepůjčování malým středním podnikům. Také byly vydány dluhopisy bankami a vklady celkově i v ne, i zemích mimo jádro EU výrazně narostly, takže to není otázka nedostatku financování. Aspoň ne v této fázi se nezdá, že to by, by to byl jaksi první důvod. Druhý důvod, nedostatek kapitálu. My zjistíme, zda tomu tak je, tím testem AQR. Ale od roku 2008 do 2012 více než půl bilionu euro bylo eh, vloženo do kapitálu bank. Polovina z toho byly po- veřejné peníze a polovina soukromé. A mnoho bankovních institucí posledních 4, 5, 6 měsíců hm, hm, stále navyšovaly kapitál, což je dobře. Takže mimochodem tady mluvíme o průměrech. Měli bychom si uvědomit, že máme tisíce bank, a můžeme mít úplně jinou realitu ve velkých bankách a malých bankách. Že nevíme, eh, co ty eh, průměry vlastně skovávají. Nedostatek kapitálu může být překážka pro některé kategorie banky, když celkově to nevidíme. Takže se na to budeme muset podívat. Třetí důvod je averze vůči riziku. Because they are afraid that their clients... Banky nepůjčují, protože se bojí, že klienti nebudou splácet. A klienti nebudou splácet, protože nejsou klienti, kterým by mohli prodávat své produkty. Pak to byl první důvod v tom průzkumu předposledním u, mezi malými a středními podniky, jaký je hlavní, jaká je tedy hlavní překážka našeho podnikání a mě řekli, ne, málo klientů. Nedostatek úvěru byl až druhý důvod. Věci se od té doby zlepšily. Budeme svědky toho, že mm, úvěry, které budou indikovat budoucí růst, to ukáží. A verze vůči riziku u bank klesá. Eh, nevím, zda Tady mám už skončit, <laughs> ukončit svoji odpověď. Já jenom, že bych chtěla ještě čas na, jeden otá- na jednu otázku, takže Silvi. Silvi, děkuji, děkuji pane předsedo, že ještě vydržíte ode mě jednu otázku. Vy jste odpověděl um, velice přesvědčivě dnes, a to především na otázku eura a já se ptám, zda sdílíte moji obavu, velkou obavu, která se týká vzájemné důvěry v Evropě. A zda ta propast, která vzniká mezi severem a jihem přes veškeré úsilí, veškerou legislativu, co s tím udělat jako my, jako instituce, společná instituce, aby se ta propast ještě nezvětšila. Já osobně mám pocit, že ano, to je součást vašeho mandátu měna, rovná se důvěra. A zde musí být důvěra těch hlavních subjektů v systému, protože e, jinak mm, to nebude mít ten očekávaný efekt. Well, in, uh, I think that's a, that's a very important... To je velice důležitá otázka, protože důvěra je základ každého pokroku na úrovni řízení v Evropě. A položme si otázku, jak je to možné, že ta důvěra zmizela. No zmizela, proč? Protože lidi začali mít pocit, že buď ta pravidla se nedodržují, tedy fiskální disciplina, růst paktu a stability, že to se nějak zapomnělo již od roku 2000, a nebo protože lidé měli pocit, že strukturální reformy se neprovádí vůbec s výjimkou dvou zemí třeba. Takže nejlepší způsob, jak oživit důvěru, je splňovat dohodnutá pravidla, sdílet suverenitu a mm, pochopit, že ty naše politiky mají takový multiplikační efekt na ostatní země. Je zde takový rozdíl mezi národními mm, politikami, a e, kde si každý rozhoduje, co si myslí, že si má rozhodnout a e, ne, e, nechápe, že to má dopad i na ostatní státy a to je to, co podkápá důvěru. A potom je třeba mít i správné politiky, tak aby země mohly tedy sami samozřejmě sami tedy obstát a protože země musí ukázat, že skutečně nemusí být vždycky jenom dlužníkem, ale také věřitelem, tedy že mohou být na obou těch stranách. Ano, děkuji. To bylo stručné, takže ještě Pervanš Berec, jedna otázka. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, mm, vy jste už to udělali hodně, ministři financí a šéfové vlád a od začátku eh, funkční období všichni se zmobilizovali, aby se mm, nastolila stabilita na trzích a důvěra a tak dále. Ale je to jedna zásadní otázka, otázka financování ekonomiky. Vy jste hovořil o malých středních podnicích a především pan komisař Barně předložil materiál, kde se dívá na otázku financování dlouhodobých investic. Vidíme, že třeba i v Německu dokonce institut jako DIF má za to, že asi 75 miliard euro bude nutné každý rok, aby se financovaly nezbytné investice. A jak tedy to všechno do sebe zapadá? A jak přispívá do toho měrová politika? Jak přispěje do financování ekonomiky, dlouhodobého financování? Zdá se mi, že je možné přijmout celou řadu eh, předpisů a regulace, a, eh, které to ovlivní. No dobře. Asi měnová politika může především přispět tak, že bude, eh, bude především plnit ten svůj hlavní mandát, což je cenová stabilita. Tím myslím oběmi směry nahoru i dolů. Nyní právě, jak vidíme, je míra inflace je nejnižší, tedy pod 2% po dlouhou dobu, takže chceme, aby naše měnová politika přispívala k tomu, um, ty úrokové sazby zůstanou eh, stejné nebo možná nižší na dlouhou dobu a v listopadu my jsme dokonce snížili sazby a budeme nadále to sledovat, protože, jak jsem řekl předtím, jsme si vědomi i e, toho rizika nízké inflace a jsme ochotni jednat, máme na to celý arzenál nástrojů, takže v tom může měnová politika přispět. Děkuji. Okay, thank you very much. Um, that uh, concludes this session. Děkuji. Eh, tím uzavíráme tuto část. Příště se eh, sejdeme poměrně brzy, takže se budeme těšit. A 3. března. Takže to už je v deníku, i když jsme o to, to ani nevěděli. Werner? Dovolte ještě v nepřítomnosti Ehm, tedy jednu poznámku pořadu je, eh, k jednacímu řádu. Ve čtvrtek v plénu jsme měli eh, před vlastně prázdným parlamentem jsme diskutovali zprávu, roční eh, zprávu za rok 2012. Já chci vyjádřit politování za celý parlament. Prosím, napište prezidentovi Martinovi Šulcovi, že u dalších podobných akcí nemůžeme mít současně trialog, jednání výboru, předsednictva a podobně, takže prosím, eh, postarejte se o to, aby toto, eh, tento dopis byl odeslán předsedovi parlamentu. Ano, já již jsem o tom mluvila s prezidentem Šulcem, měli jsme hodně problémů minulý týden, částečně protože bylo hodně trialogů, nejenom z tohoto výboru, ale i z jiných. A my um, um, čelíme tedy otázce, zda chceme směrnici o bankní a podobně. Uh, je to velký problém, ano. Werner, v úterý jsme měli program do půl dvanácté, pak eh, hlasování. 45 eh, eh, minut před předpokládaným koncem diskuse skončily a plénum bylo uzavřeno. Toto je to plánování je eh, katastrofální. Já nemůžu tady vést diskusi o plenárce, máme jiné, jiný program. Vím, že to mm, je věc, kterou mohou řešit koordinátoři. Předám předsednictví Pablovi, který bude předsedat zbytek dnešního dne a pak musíme, eh, a musíme dát, eh, musíme se rozloučit s panem prezidentem ECB. Continuamos con el orden del día, punto 5. Budeme pokračovat s programem bod 5 programu, což je prezentace návrhu zprávy o evropském semestru. Zpravodajem zde je pan Filip Debaker, takže hned mu dám slovo. Tak pane Debakere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Um, Děkuji, vážení poslanci, já nebudu číst celou zprávu ta zpráva je součástí diskusí, kterou jsme již vedli několikrát, abychom viděli, jakým směrem bude evropský semestr a ta doporučení především eh, roční ehm, přehled růstu, o tom se již diskutovalo v minulosti. Já se tedy <clears throat> pokusím dát velice stručnou zprávu, eh, která ohlední co, co nejvíce jednotlivých eh, skupin a frakcí. A já bych chtěl, abychom od začátku měli zprávu, která by reprezentovala širokou většinu v parlamentu, nebo aspoň doufám. My se snažíme mm, se řídit tím, co prezentovala komise, eh, komise začala ročním milionem mm, růstu a pak uh, jsem mluvil o tom, jak by měl vypadat. Začali jsme obecnými poznámkami. Za prvé je nutné říci, že máme velice křehkou, ale možná už oživení v Evropě. Mnoho problémů všem zůstává, především co se týče konkurenceschopnosti, schopnosti implementace strukturální reform, ale zadluženost eh, zemí zůstala stále problémem. Mm, některé programy již přináší ovoce, a, ale je třeba je stále monitorovat. Je to vždy mm, kombinace solidarity a kondicionality, to řekl pan Draghi. Také je tady známka týkající se dokončení Evropské měnové unie. Tam jsou stále nedostatky. Tam vyzýváme k pokroku. Takže v tomto ohledu zpráva odráží ty tři nebo čtyři hlavní bloky. Implementace strukturální reform, dlouhodobé investice, mm, především pro malé střední podniky, zjednodušení daňového systému, protekcionistické tendence v jednotlivých členských zemích, ke globálním chutek globalizace, to je všechno část řešení pro naši ekonomiky. Vnitřní eh, trhy práce, tady jsou také potřeba reformy a větší mobilita. Mm, je potřeba se dostat do situace, kdy doufejme, snížíme vnitřní nerovnováhy, kterých jsme svědkem v evropské ekonomice. Také máme několik poznámek týkající se snížení dluhů nejenom soukromých, tak veřejných. Um, ta se týče růstu, tak tam je třeba implementovat některá opatření. Dále vyzýváme k diskusím o daňových únicích <coughs> a o posilování demokratické odpovědnosti, což je vždy požadavek Evropského parlamentu a je to i v této zprávě. Nebudeme zacházet do diskusí, už um, to odsouhlasil stínový zpravodajové, že mm, bude tedy eh, příloha, kde budou různé komentáře, abychom měli jasné, stručné stanovisko parlamentu a um, doufám, že mm, s tím budou kolegové souhlasit. Samozřejmě jsem otevřen návrhům a pozměňovacím návrhům, které můžeme také zohlednit v závěrečné zprávě, takže se těším na diskusi. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Debaker. Nyní za EPP stínový zpravodaj a takže budu hovořit já a mm, proto bych chtěl zdůraznit eh, vynikající práci pana de Bakera, kterému se podařilo tedy sladit různé priority, které nás čekají v příštích měsících. A kromě toho, jak řekl pan Debaker, tak tomu bych ještě dodal, či zdůraznil především význam toho, že vidíme světlo na konci tunelu a že ale ještě nám hodně zbývá. To jsem chtěl zdůraznit já. Jsou zde určité pozitivní signály, které nám umožňují příští rok vidět optimisticky a je to strašně důležité tedy skonsolidovat především ekonomiku a e, to je zásadní pro mě. A proto je třeba zdůraznit i roli malých středních podniků v ekonomice a i samozřejmě je třeba garantovat, aby tyto malé střední podniky měly přístup k úvěrům za podmínek podobných, jako je tady v eurozóně, to znamená malé střední podniky. Eh, samozřejmě eh, nesmí být penalizovány za tu geografickou lokalitu, kde působí. A také eh, tato zpráva zdůrazňuje eh, eh, že je třeba implementovat opatření, která již máme na stole. A zde třeba je to ten plán investic v Evropě a to je spojeno opět s financováním malých středních podniků a je třeba tady dělat více i dělat více by měla Evropská investiční banka. Další aspekt, který bych chtěl zdůraznit, je, že boj proti nezaměstnanosti a boj proti nezaměstnanosti mladých, to musí být priorita. A tady musíme vyslat takový apel, aby fondy, které jsou určeny těm zárukám pro mladé, tak aby to bylo co nejrychleji realizováno v členských státech. Nemůžeme zklamat naděje miliony mladých lidí v Evropě, kteří hledají práci a Evropská komise, Evropské instituce určitě musí vzít do úvahy problémy mladých lidí a musí snažit hledat a nalézat řešení, protože záruka pro mladé, to je ten základní pilíř tohoto boje a tyto fondy na to vyčleněné tedy by měly být krátkodobou prioritou. prioritou. A teď je ten rámec, který se týká governance řízení, zde tedy já e, souhlasím s, e, s podporou konkurenceschopnosti, samozřejmě i souhlasím s větší koordinací ekonomických politik eh, a mezi členskými státy, tak abychom eh, skutečně překonali ty rozdíly, které tam existují a strukturální problémy. Jsou tady další dva důležité body, které mm, bych chtěl, aby se projednali se stínovými a ten dám slovo panu Van Jokovi, který nahrazuje paní Podimata, který je tedy stínovým za socialisty tady. Děkuji, Pavlo. Eh, pokusím se, se věrně držet se myšlenky eh, mé eh, kolegyně. Přečtu její vystoupení, paní Podimáta. Bych chtěla říci, že je možné diskutovat o zprávě. Zpráva Evropského parlamentu, v které se bude hlasovat, má vyslat jasné poselství, jasný signál Evropského parlamentu a nejsme spokojeni ani pokud jde o demokratickou legitimitu, ani pokud jde o ty hlavní směry. Navzdory úsilí eh, zpravodaje a pozitivní signály, které někdy jdou správným směrem, zpráva nereflektuje přání Evropského parlamentu prosazovat více demokracie, více komunitárních metod a skutečné ozdravení rozpočtu, které by eh, prospělo růstu. Pro, eh, tedy je potřeba eh, ty věci harmonizovat s cíly Evropa 2020 a evropským semestrem. Musíme vylepšit roli Evropského parlamentu, pokud jde o evropský semestr, a reformy by měly vycházet z konvergentních směrů nebo směrů pro konvergenci. A paní zpravodajka eh, je poměrně eh, nedůvěřivá, pokud jde o ex post hodnocení. Není to prý potřeba, abychom takto kontrolovali doporučení komise, především pokud jde o členy trojky, o čemž, e, nebo což bylo odhlasováno ve zprávě Ferrera. Pokud jde e, o e, rozpočtovou konsolidaci, pro, ve prospěch růstu, to by nemělo zůstat pouhým přáním. Finanční pilíře by měly být harmonizovány, aby byly v souladu s priority eh, Evropy 2020 a nesmí tady být dvojí měřítko, eh, měly by tady být jasná, jasné priority pro ty země, které čelí závažným ekonomickým problémům. Eh, je třeba mm, mít tady společenskou akceptaci eh, reform Evropská unie musí prokázat, eh, že vlastně tady sdílí všechny ty reformní eh, kroky a některé věci by měly být použity pouze jako poslední řešení. Potřebujeme striktní politiku proti daňovým únikům a měřitelné hmatatelné cíle musí být stanoveny a musí být nedílnou součástí ekonomického dohledu v rámci semestru a v rámci Evropa 2020. Samozřejmě, že je potřeba tady postupovat proti daňovým rájům a daňovým únikům. Jasné poselství ročního, eh, roční zprávy a tady, tady to asi přeskočím, protože jsem to úplně nepochopil, říká řečník. Eh, je potřeba pomalu konsolidovat rozpočet tak, aby byl prostor pro veřejné investice a je třeba mít takový nástroj, který eh, bude podporovat eh, kroky proti klimatickým změnám, ale zároveň podporovat růst. Je potřeba bojovat proti nerovnosti, chudobě a Eh, musíme zavést normu minimálních mest v Evropské unii. Takže to je to, eh, co by vám chtěla sdělit eh, paní Podimata. Za zelené nikoho nevidím a za EKR bude mít, tam je stínovým zpravodajem pan Epping, ale mám dojem, že pan Strejček ho nahradí. Exactly, Mr. Mr. Chairman. Přesně tak, pane předsedo pan Epping musel eh, zůstat v USA a já jsem byl požádán, abych přečetl jeho komentář. A když se podívám tady do toho seznamu, tak asi 8 nebo 9 bodů eh, by mohlo být rozděleno na dvě části. A v té první části pan Epping plně souhlasí se spravodajem a přečtu, co k tomu uvádí. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za konstruktivní přístup k této zprávě, která se eh, zakládá na snaze najít společné body, zdůrazňovat je a eh, souhlasíme s návrhem zprávy a uznává, že krize zatím ještě ne, neskončila a že je potřeba eh, konsolidovat fiskální záležitosti tak, aby to nastartovalo o růst. Je potřeba provádět také příslušné strukturální reformy. Eh, vě, investice do výzkumu, rozvoje a vzdělávání jsou důležité. Modernizace eh, sociálních a zdravotních systémů je důležitá a také efektivní. Je potřeba, aby veřejný sektor byl efektivnější. Další podpora malých a středních podniků a jejich přístupu k, fi, k finančním prostředkům, to je něco, na co bychom se měli zaměřit, pokud si přejeme, aby reálná ekonomika prošla co nejrychleji eh, k oživení a eh, abychom podpořili budoucí hospodářství v Evropě. Eh, velmi podporujeme návrh pana zpravodaje v těchto věcech. Ovšem nemůžeme souhlasit s finanční podporou pro některé členské státy, že by eh, to mělo spadat do eh, rámce společenství a dále si nemyslíme, eh, že završení EMU je řešení protože v tuto chvíli je mnoho věcí, které už existují v současných projektech a myslíme si, že ty by měly být nejprve správně nastaveny, zrealizovány předtím, než budeme postupovat k další unii. Dále by pan Epping chtěl zdůraznit, že evropský semestr, eh, který každý rok je eh, zájen, je ne politickým seznamem přáním, ale jsou to technické záležitosti. Završení EMU e, by mělo být řešeno jinde, říká pan Epping a já bych k tomu dodal, že asi má pravdu. To byl pan Strejček, takže děkuji. A za GUE tady nikoho nevidím. A Dávám slovo ostatním poslancům, nejprve paní Luling. Paní Luling, chcete se vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Přečetla jsem si návrh usnesení. A musím říct, že obecné vyznění je velmi dobré, ovšem ty formulace jsou poměrně vágní a jsou tam dokonce některé formulace, které jsem nepochopila a chtěla bych k tomu položit některé doplňující otázky. Například bod 2. Tam mají být adaptovány náklady pracovní síly a přizpůsobeny produktivitě, stejně tak jako ceny. Ale jak je to myšleno? to by také přece znamenalo, že bychom neměli a já nevím, jestli to ještě existuje v Belgii, ale že bychom neměli mít eh, takové to automatické uspůsobování indexu bez ohledu na produktivitu. Říkáte, že hospodářství, ekonomiky mají být konkurenceschopnější a nastaveny mají být tak, aby to prospělo růstu. Samozřejmě, že s tím všichni musí souhlasit a samozřejmě, že je potřeba snížit zadluženost. Ale bod 7. Tam říkáte, že blahopřejete orgánům členských států, kterým se podařilo zavádět eh, programy eh, přizpůsobení, ale o jakých členských státech tady hovoříte? Mě by to velmi zajímalo, protože já pocházím ze země, kde se v rámci evropského semestru opakují stejná doporučení už po léta. Tedy znamená to, že ta doporučení nebyla realizována, ovšem vždy, když přijde ta rada, tak se vlastně poté nic neděje. Zdá se, že vlády to nerespektují, nereagují na to. A my neustále připomínáme, připomínáme dokola a dokola stejná doporučení. V bodě 11 uvádíte, že je potřeba snížit daně a, a, a platby sociálního zabezpečení. Víte, že my máme problémy s financováním některých eh, eh, režimů a já nevím, jak bychom sociální zabezpečení a ty příspěvky v rámci toho měly snížit. Nedovedu si to představit, protože my se spíše doníváme, že by měly být zvýšeny, tak aby se zajistilo financování důchodů. V bodě 13, a tady s vámi souhlasím, je to tam velmi dobře naformulováno, ale v bodě 15 opět hovoříte o fiskální zátěži práce a že by to prý mělo být přesunuto do spotřeby. Znamená to snad, že byste chtěli zvýšit DPH? V bodě 19 hovoříte o tom, že je třeba vytvořit společný trh práce a moderní imigrační politiku. O slovo moderní se mi nelíbí, protože každý si toto slovo vykládá jinak. Čemu říkáte moderní pracovní trh? Pod 28 eh, tam se vyjadřujete znepokojení, eh, že Eh, jenom některé členské státy splnily cíle, to by mě zajímalo, které, a potom 29. Tam uvádíte, že evropský semestr by v žádném případě neměl ohrozit výsady eh, parlamentů, především národních parlamentů, a zdůrazňuje se, že je třeba velmi rozlišovat eh, mezi národními kompetencemi a kompetencemi na úrovni Unie. Ale pokud eh, po léta, po dlouhá léta nějaký členský stát eh, se nepřizpůsobí doporučením evropského semestru, tak myslíte si, Nemyslíte si, že takovou formulaci, nebo takovou formulaci členské státy pochopí tak, že vlastně nemusí dělat vůbec nic a nemusí následovat ta doporučení? Protože například v mé zemi když eh, parlament analyzuje doporučení, eh, třeba i ve výborech, tak eh, ministři uvedou, že ta doporučení jsou mimo a parlament řekne, ano, to není nic nového, pořád nám doporučují stejné věci a neuvědomí si, že když po tři roky se doporučují stejné věci, tak to znamená, že ty věci zkrátka nebyly naplněny. Já si myslím, zkrátka řečeno, že bychom tam měli být mnohem přesnější eh, a neměli bychom volit takové formulace, eh, které vyvolávají dojem, že není třeba dbát na věci, které by měly být učiněny eh, v rámci evropského, evropského semestru. Finally, I give the floor to... Děkuji. A pak má slovo paní Neres, která je předsedkyní výboru pro zaměstnanost. Spadá do její kompetence. Děkuji. Děkuji, já se tady nevyjadřuji jako předsedkyně eh, výboru EMPL, i když v tomto výboru je také pan zpravodaj. Myslím si, že je tady zpráva, že už se o ní jedná. Je to zpráva pana Gutierese a Eh, tam to s tím nějak souvisí, ale nejprve pokud jde o zprávu pana Debakera, chtěla bych nejprve tady poblahopřát, především pokud jde o odstavec 13, eh, nebo pardon, 30. Je to velice důležitý odstavec. Myslím si, eh, že pokud je o tyto otázky, tak Evropský parlament nebo i národní parlamenty jsou zohledňovány. Myslím si, že pokud tyto věci chceme prosadit, tak je potřeba posílit tu formulaci tak, aby se to zohledňovalo, pokud jde o systém eh, společného řešení problému. Myslím si, že tam by se mohl zhoršit nebo prohloubit schodek. A my, když to tady formulujeme, tak bychom měli mít na paměti poslední vývoj eh, práce eh, Rady ECOFIN. Potom dále, pokud jde o roční hodnocení, roční analýzu růstu, tak já si tam říkáte, že to není dostatečně podrobné, ale já si myslím, že tam je určitý rozpor. Říkáte, že roční analýza růstu není dostatečně podrobná, ale několik eh, těch, eh, několik podrobností, které tam jsou, ty tam nezmiňujete, neřešíte je. A já jsem tady znepokojena. Nevím, jak Evropský parlament může zasáhnout do této diskuze. Vidíme, že v tuto chvíli ta diskuze v podstatě nikoho nezajímá, nebo jenom uh, málo a někteří z našich kolegů se tam přejí eh, určité věci. Ale já si myslím, že tady není možné neustále měnit názor nebo eh, měnit stanoviska. A my jsme řekli, že v této fázi eh, v eurozóně a pokud jde o tu zprávu, tak roční analýza růstu je důležitým okamžikem, kdy můžeme uspořádat demokratickou diskuzi a kde Evropský parlament může jednat jako kdyby byl eh, kvazi zákonodárcem v této věci a na tom už jsme se dohodli dávno na počátku tohoto mandátu. Tedy analýzu růstu musíme považovat za kvazi legislativní dokument a měli bychom tam přidat přílohy, kde bychom rozpracovali do podrobností doporučení pro členské státy. Takže je mi líto, že tady existuje tento rozpor. Je mi líto, že tady není příloha, která by umožnila více e, posunout stanovisko Evropského parlamentu e, k roční analýze růstu. Potom další připomínka k rovnováze textu mezi strukturální reformou a potřebou úspor. Možná, že jsem to vše četla příliš rychle, ale zaráží mě jedna věc. Mám pocit, že ta situace nedostatku veřejných a soukromých investic, která uh, není ani identifikována v roční analýze růstu, tak jak to navrhuje komise, není to tam a to mě opravdu zaráží. Eh, Německý institut eh, o in, veřejných investicích v Německu eh, vyjádřil určité věci. Známe, jak, jaká je situace ve Francii, víme, jak je to se strukturálními reformami a já si myslím, že strukturální reforma nepovede k návratu investic. Tady musíme poukázat na tento nedostatek a ošetřit ho vhodným způsobem, nedostatek investic. Dále, pokud jde o fiskální záležitosti, Evropská komise je někdy poměrně váhavá, pokud jde o doporučení ve fiskální oblasti. A i když některé členské státy se snaží mít rovnováhu mezi kapitálovou fiskalitou, pracovní fiskalitou a další, eh, tedy postupují tak, že by bylo dobré to více analyzovat a doporučit tam některé věci. Ehm, myslím si, že fiskalita práce a vlastně eh, přesunout to na DPH, to by nebylo dobré ale přesto je potřeba tyto věci globálně na evropské úrovni řešit. Ovšem, to je možné pouze, nebo ne, ale není to možné, kdybychom to čistě přesunuli na spotřebu, protože eh, jedním z úkolů je eh, přispět k přerozdělení těch prostředků a tato úloha není naplněna. Pokud jde o ekologickou fiskalitu, kde je potřeba eh, také zohlednit ty nejcitlivější sociální situace, to je věc, na které bychom měli pracovat. A pokud jde o boj eh, proti daňovým únikům a podvodům, tak eh, to, co tam je, to mi v podstatě vyhovuje. A vyjádřit bych se chtěla především k těm investicím, o tom jde nejvíce. A potom samozřejmě také eh, k těm přílohám. Potom fiskální reformy, investice. Tady k tomu vypukla diskuze, eh, která už tady vlastně byla před dvěma lety, ale výsledky té diskuze zatím ještě dodnes nebyly zrealizovány. Týkalo se to těch multiplikačních efektů, úsporných kroků a každý den se přesvědčujeme o tom, že toto je otázka, eh, která je dobře zdokumentována experty, ale Evropská komise se nechce eh, z celé věci poučit a já doufám, že aspoň v Evropském parlamentu se z toho poučíme. Děkuji. Děkuji že jste tady také upozornila na to, že nehovoříte pouze jako předsedkyně výboru EMPL. Porter, Monsieur Bakke, Filip. Thank you, thank you, chair, and also thank you, member. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem za komentáře, které eh, padly k této zprávě. Velice stručně se chci vyjádřit některým bodům, které jste prezentoval. Eh, skutečně, mm, co se týče demokratické legitimity, unitární metody, tady je potřeba určité vyjasnění a mm, já jsem připraven na tom uvažovat jak to formulovat. Mělo by to být stále jedna z hlavních bodů této zprávy, abychom to mohli pracovat dál. Další věc, mm, Slyš, jste vyslechli různé uh, frakce, již ta diskuse proběhla několikrát, vždy jde vlastně o to též. Uh, eh, říte, že program tedy lidských institucí větší tlak na členské státy, aby Eh, šli cestou fiskální udržitelnosti a implementovali strukturální reformy na trzích práce, sociálního zabezpečení, eh, školství, inovace. Myslíte si, že to je dobré, nebo ne, to je ideologická diskuse, nebo stala ideologickou? A ta zpráva se snaží eh, překonat mezeru mezi jednotlivými frakcemi. Souhlasím s paní Luling že v této věci členské státy neprojevily dostatečnou kredibilitu a přijetí těchto věcí. A také tam je jeden um, odstavec, to je jádro této zprávy. Pokud má být evropský semestr úspěšný, pokud chceme zvyšovat evropskou kredibilitu, musí být i také přijetí ze strany členských států. Není možné udělat dohodu v radě, eh, přijmout doporučení a 6 hodin později doma říci, že mm, to mm, musíme dělat, že se to přeje rada a komise. Ne, eh, my jsme to také s ním odsouhlasili, odsouhlasili té specifická doporučení rady. Dali jste souhlas s tímto mm, ročním eh, přehledem růstu. A tady to bude zásadní, to, mm, to přijetí. A v té zprávě je hodně komentářů paní Luling, také je to dáno do kontextu, takže některá doporučení nebudu zacházet do detailu k článku 2 například, kde říkáme, že musíme dále zvyšovat konkurenceschopnost a tam jde hlavně o to, že pokud budou uh, rychleji růst náklady na pracovní sílu než produktivita, přijdete o konkurenceschopnost. To musí tedy být uh, sladěno. Pokud i uh, se jedna eh, část příliš vychylí, pak jsou problémy. V článku 7 mm, některé státy byly eh, tedy schopny se vrátit k normálnímu eh, věrování, třeba Irsko. Mm, mm, byly tam původně uvedeny, ale bylo to vyňato na, zá, na žádost stínových zpravodajů, tak jsme to udělali obecnější, protože nevíme, zda jiné země odejdou článku 28 jsou státy, které jsou na druhé straně, které se vejdou do těch um, limitů Sixpacku nebo Stability Paktu, Estonsko nebo Německo, ty stále plní um, závazky, které byly tam stanoveny, takže tam byla zmínka těchto dvou zemí, jestli chcete, já je tam můžu dát. K článku 15 tam byla otázka zjednodušování daňových systémů a posun tímto směrem. Pokud se na to podíváte ze širší perspektivy strukturální reform, eh, jak si přesunou zdanění od eh, náklad, z pracovní síly, je nutné, aby ten přesun byl mm, tedy od, k směrem ke spotřebě, tedy pryč od pracovní síly k jiným typům eh, zdanění, abychom vyrovnali eh, ten příspěvek, který každý čl- prvek toho systému přináší. Samozřejmě, jak řekla paní Luling, se stárnoucí populací bude diskuse o sociálním zabezpečení a e, důchodech. Strukturální reformy znamenají více lidí v ekonomice, v pracovním eh, procesu a eh, to vyvolává otázky jak na fungování daňového systému. Další věci, které řekla paní Beres, důvod, proč tam není ta příloha, je dvojí. Jednak není politická většina v tomto parlamentu, to bylo i v poslední diskusi. Za druhé, pokud chceme, tak to, to chceme, tak to musíme udělat seriózně. Evropská komise má k dispozici analýzy z členských zemí. Pokud to chceme opakovat, tak bychom se na to měli připravit velice eh, seriózně. Já nebudu, eh, já neumožním, abychom, ne, ne, nepřipustím, abychom tam dali přílohu, kde by bylo menu politických desiderát z členských zemí. Um, to by byl přesně důvod, proč není politická většina v této fázi. Jako první otázku všem stínovým zpravodajům se chci zeptat, zda bychom měli mít debatu o příloze. Eh, ano, chceme přílohu, takže většina byla proti té příloze i zelení. Takže respektuji názor většiny. Chápu, že je to frustrující vás. Eh, já vás prosím, abyste se podívali na tu zprávu. Těch podrobnosti, které už tam jsou, tak aby byl velmi transparentní a velice podrobná. Druhá mm, diskuse zůstává o ekonomice a ideologii. Jste hovořil o multiplikátorech, zda vyjmout veřejné investice z, z úsporných opatření, jsou názory různé, je to stručně v té zprávě, není to ale podstata diskuse podstata diskuse je, jak dostat členské státy dále na cestu ke konkurenceschopnosti, jak obnovit ekonomiku, snížit nezaměstnanost, stimulovat podnikání, malé podniky, růst ekonomický. To jsou otázky pro evropský semestr a to je všechno obsaženo v diskusi o té zprávě. Těším se na další diskusi s vámi a doufejme, že nakonec bude zpráva, kterou podpořím velká většina. Výboru pro zaměstnanost to bylo podrobnější než v Ekon a já se těším na spolupráci s jejich zpravodajem, aby obě ty zprávy byly v souladu. Byl by špatný signál, kdyby byly dvě zprávy, které by šly různým směrem. Ty dvě věci by měly být v podstatě ve shodě. Děkuji. Nedebakr. Ta lhůta pro pozměňovací návrhy bude 9. ledna, hlasování ve výboru 30. první a hlasování v plénu v únoru. Děkuji vám všem, tady skončíme až do zítřka, do rána, kdy budeme pokračovat v programu měnou názorů minister financí Litvy, která proběhne v 9 hodin. A mm, děkuji vám pro